Dámy a pánové, myslím, že můžeme začít prvním eh, bodem na programu. Já vás tedy vítám ke druhému dni našeho, zased, našeho zasedání. Vítám všechny ty, kteří nás sledují online. Eh, tak jenom bych chtěl ještě připomenout, že budeme Eh, mít ve od 3 čtvrtě na 10 eh, dlouhou hlasovací, dlouhý hlasovací úsek po zprávě paní Kraci eh, byl. A to je, myslím, všechno, co se týče dnešních oznámení. Ehm, takže začneme bodem číslo 11, to je zpráva paní Anny Marie Koraci byl. Naší stínovou zpravodajkou je potom paní Rapty. A pak zde máme ještě Máme zde celkem dva stínové zpravodaje. Tak. A e, máme zde také tým z Evropské komise. Nikita Stampa, yes. I know Mrs. Uh... Ano, pan, pan Nikita Stampa. Tady paní Nikita Stampa, tak. Takže dávám slovo paní Kracebelc doktora Bild, aby nás zasvětila do pozměňovací návrhu a kompromisní pozměňovací návrhu. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Tak především bych chtěl říci, že jsem obra, opravdu ráda, že jsme dostali těch 132 pozměňovacích návrhů a e, dále probíhá také práce na konsolidaci kompromisů. E, proběhlo kvalitní setkání se stínovými zpravodaji a já jsem, si, já jsem dospěl k přesvědčení, že těch kompromisů se bude moci dosáhnout daleko více. Takže eh, o čem tato zpráva je? Je to o eh, růstu a zaměstnanosti v Evropě. Čili já bych eh, ráda vyzvala kolegy, aby nadále konstruktivně pracovali soustředěně, disciplinovaně jde o e, služby. E, podle mého názoru e, tady máme dvě velmi důležité připomínky od stínových zpravodajů. Především, že máme příliš velké ambice a očekávání od směrnice o službách to říkali. Podle mě eh, ta směrnice o službách z roku 2006 nebyla nadměrně ambiciozní, ale spíše ne o tom, že členské státy se snažily jít na minimalistickou verzi. Takže já si myslím, že bychom neměli upouštět od ambicí, ale spíše eh, vystupňovat tlak na naplňování. Eh, my tady hovoříme o tří, třech z těch eh, eh, milionech eur, které se do toho mají vložit. Nemusíme tady hovořit o milion sem, milion tam, ale je to skutečně do růstu. Jsou to peníze daňových poplatníků, které se mají investovat všeho si dobrého. Čili skutečně si myslím, že bychom měli vyvinout tlak na členské země. A proto si myslím, že to všechno by je, je tedy problém v tom, že v článcích 15 a 16, kde členské země interpretují hm, toto snažení, tak je tam příliš mnoho eh, všelijakých eh, nadnesených výroků. My se nacházíme v období, kdy nezaměstnanost v Evropě je na historickém maximu, čili my skutečně se nesnažíme být příliš ambiciozní, ale eh, jde o to, aby členské země nemohly nadměrně regulovat svůj trh práce, aby nemohly bránit poskytovatelům služeb z jiných členských zemí ve vstupu na jejich trh, aniž by dokázali, že je to proti veřejnému zájmu. Čili eh, my na tomto pracujeme velice úzce s radou a jak rada, tak my žádáme komisi, aby pokračovala dále v tomto úsilí. Eh, samozřejmě pokračuje proces, kdy komise monitoruje vývoj a eh, otevřeně říká, co nebylo dosud implementováno. No a hm, české země to zatím jenom berou na vědomí, eh, což je málo. Čili tady jde o to, aby se hm, tyto závažné informace dostaly do povědomí té nejvyšší úrovně eh, politické, aby žádáme komisi, aby tedy eh, žádala, aby tedy vedla eh, české země v tom, jak interpretovat tuto směrnici a aby napravovala nebo respektive pozděla na chyby tam, kde něco nebylo implementováno správně nebo dostatečně. Toto skutečně je třeba vynucovat, poněvadž ta ten stav, kdy není eh, tato směrnice správně implementována, trvá už příliš eh, dlouho. Eh, komise hovoří o politice nulové tolerance, takže na to bychom se měli odvolat. Evropská rada sice jednoho dne dá tuto směrnici na pořád jednání a mělo by to být někdy na podzim, tak já doufám, že do té doby komise předloží velice konkrétní údaje o tom, v čem členské země jsou příliš laxní v naplňování této směrnici a kde se tolerují eh, dvojí standardy. Jestliže eh, budeme nadále soustředěni, disciplinovaní, jednotní, eh, bude to významný signál svým členským státům, že je pokládáme za zodpovědné a že budeme ukazovat prstem na vyníky. A já věřím, že litevské předsednictví, s tím už máme velice dobré kontakty, se toho ujme. Další věc, to je otázka eh, toho, zda upravit nebo neupravovat eh, směrnici o službách, protože já jsem říkal, že bych chtěla trošku Eh, roztáhnout, pokud se týče eh, rozsahu, dosahu, působnosti. No, od roku 2006 proběhla digitální revoluce. Eh, nemůžeme ignorovat to, že služby dneska vypadají úplně jinak díky mobilním telefonům a internetu. A třeba také platby de facto dáte si eh, kartičku nebo zadáte kartu do telefonu a můžete eh, provádět platby a tak dále. Čili to v roce 2006 neexistovalo. A já myslím, že bychom měli být také odvážní v tom, že eh, se obrátíme na všechny možné sektory, protože třeba dneska Eh, mají eh, ženy daleko větší možnosti. Například eh, mohou to být takové mini školky nebo střediska pro denní péči o děti a dokonce by mohly fungovat přeshraničně. A to je obrovská možnost zaměstnanosti a růstu. Tak já myslím, že to je asi všechno, co bych nyní k tomu řekla a ráda si vyslechnu názory kolegů. Jinak, eh, my jsme vám rozešlali eh, v průběhu týdne, pardon, rozešleme vám během týdne aktualizovanou verzi pozměňovací návrhu a kompromisů, kde budou zapracovány také dnešní eh, připomínky. Také budeme se zmiňovat o jednom případě z Evropského soudního dvora a mm, ve výboru ve výborovém týdnu 8. nebo července bychom o tom měli hlasovat a na plénu potom v září. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, děkuji vám za skutečně entuziasmus, který vkládáte do tohoto tématu. Takže eh, nyní paní Rapty. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat Aně Marii a také sekretariátu našeho výboru. Když jste eh, souhlasil, že na dnešním programu eh, bude tento bod projednán jako první, jak jsem o to já žádala, tedy za to vám také velice děkuji. Eh, měli jsme schůzku stínových zpravodajů, která byla velice užitečná pro další pokrok naší práce. Pokud jde o pozměňovací návrhy a kompromisní pozměňovací návrhy, které předkládá Anna Maria, my jsme už písemně poslali své vyjádření a já se tedy omezím jen na tyto poznámky. Především bych chtěla říci, že Našimi pozměňovacími návrhy jsme se snažili posílit některé body zprávy, jako například právo spotřebitelů a respektování právního, pracovního práva. Chtěli bychom také, aby směrnice byla opravdu striktně aplikována. Nepřejeme si ale, aby každá vnitrostátní eh, specifičnost byla považována za alibi a za uh, omluvu pro to, proč není možné uh, naplnit směrnici. Tím spíš, když ta specifičnost na vnitrostátní úrovni uh, byla již uh, nějak vzata v úvahu nebo je považována naopak za porušení evropského práva. Podívejme se tedy na to blíže. My jsme pro celou řadu návrhů ve zprávě, ale v některých bodech, i když naše pozice je velmi blízká návrhu, přece jen si myslíme, že by bylo třeba některé věci změnit. Například odstavec 2 podle nás je nezbytné uvést, že prognóza růstu až do 2,6 je opravdu velice eh, ambiciozní, a to i v případě, že by směrnice skutečně byla naplňována eh, úplně. Pro naši frakci SAD je tady eh, určitý počet otázek, které jsou zásadně důležité. Především bychom si přáli, aby směrnice o službách měla co nejširší interpretaci. Ana Maria vysvětlila před chvílí, eh, z jaké úvahy vychází ona a já jí za to děkuji. Pro naši frakci zpráva již upozorňuje na určité problémy ve výkladu směrnice eh, pružnější a širší eh, výklad směrnice může zase narušit eh, jistotu, a to jak členských států, tak eh, občanů, spotřebitelů. Nesmíme zapomínat, že naše jednání byla velice intenzivní v tomto bodě, v této věci. A proto bychom měli vyškrtnout jakýkoliv odkaz na širší výklad směrnice. To je ostatně také důvod, eh, proč je třeba posoudit eh, jednotlivé body, co funguje a co nefunguje a napravit to, co nefunguje. Ale to by mělo proběhnout v rámci toho, s čím se už počítá v rámci přeskumu směrnice. Chci vás upozornit ještě na pozněvací návrh 38, kde se hovoří o otvírání trhu eh, služeb v oblasti zdravotnictví. Ana Maria nám tady také vysvětlila své důvody. Pro nás ovšem je toto opravdu ta červená línie, protože v článku 2 směrnice je uvedena výjimka pro zdravotní služby, zejména pro děti, pro starší osoby a pro bezdomovce. Směrnice neuvádí podmínky, které si kladou členské státy, když se snaží zajistit, aby sociální i zdravotní služby fungovaly v rámci e, zájmu jejich občanů. Tady e, tady si myslíme, že není možné rozšířit e, působnost směrnice nad rámec původně stanoveného pole působnosti. Eh, to zejména tedy platí pro zdravotnictví a sociální služby. Tím já budu končit a eh, těším se na další pokračování diskuse. Ještě jednou děkuji Aně Marii a také kolegům i předsedovi, eh, který laskavě tento bod dal na pořád jednání teď. Děkuji. Silvie. Pan Chacimakakis bude nyní hovořit, dávám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. děkuji paní Koraca Bild. Pan Lekekard tu, tu dnes nemůže být, takže já můžu představit jeho názory. Eh, on chce poděkovat paní Koraca Bild za kompromisní návrhy. Eh, původně existovaly velké politické rozdíly a nebylo snadné překlenout eh, tyto názorové rozdíly. Když čteme pozměňovací návrhy, je to, je to vyplý, jasně vyplývá, že směrnice o službách je stále ožehavým tématem. Ale tato zpráva je využívána k tomu, že otvírá mnoho věcí, které jsou i ve směrnici o službách, které jsou částečně mimo rozsah působnosti. Ale z liberálního hlediska bychom se měli těšit z výsledků, které jsme získali ve směrnici o službách a ne se ji snažit celou znovu otevírat. Máme-li dospět k dalšímu pokroku, bylo by rozumné zaujmout uh, přístup sektorový, po, po jednotlivých sektorech. Směrnice o vnitřním trhu stále, službách na vnitřním trhu stále ještě potřebuje další práci k tomu, abychom mohli eh, využít její plný potenciál. Ehm, musíme nadále vynakládat tlak na členské státy, aby zlepšili své úsilí při implementaci směrnice o službách prostřednictvím eh, nulové tolerance vnitřního trhu. Za druhé, pan Lekegaard souhlasí s paní Koraca Bild, že je problematické, když je veřejný zájem používán jako záminka k tomu, aby nebyly implementovány některé body směrnice o službách. Za další musíme najít praktické a průchodné řešení o nediskriminaci. To je článek 22. Těšíme se na vyjasnění od komise ještě v letošním roce. A kromě toho eh, jeho názory a názory LDS jsou vidět v tomto kompromisním návrhu. Takže je přesvědčen, že budeme schopni dospět k dohodě. Děkuji, pane, paní Rille. Auch wir unterstützen die... Děkuji. Eh, také my podporujeme správní zpravodajku a děkujeme za dobrou spolupráci. Pro nás je důležitá jedna věc. Přejeme si, aby to, čeho bylo dosaženo, eh, bylo také pochváleno a nejen, aby se kritizovalo pouze to, co dosaženo není. Eh, varovali bychom před tím, abychom příliš přeceňovali působení a vliv této pozměňovací návrhy a ty pozměňovací návrhy, které tedy máme eh, k jako výzvy členským zemím, aby posílili implementaci, to je v pořádku, ale také eh, neotvírat žádné další, žádná další eh, zadní dvířka. To znamená, že to, co bylo dosaženo na kompromisech, to musí zůstat tak, jak to je. Jinak se těšíme na další kvalitní spolupráci. Eh, zazněly tady pozoruhodné pozměňovací návrhy, zvláštní pozměňovací návrhy, které eh, se zapracovaly do kompromisu 11 a 12. Tady jsou členové výboru vyzváni, aby zavedli standardizaci eh, v oblasti učňovského školství. Já myslím, že eh, tady musím říct, že jsme právě dokončili vyjednávání o vzájemném uznávání eh, těchto Eh, učňovských certifikátů, těchto kvalifikačních certifikátů, čili já si myslím, že bychom neměli toto vměšovat do směrnice o službách, toto se totiž řeší úplně jinde. Eh, takže já očekávám, že v tomto smyslu se ty kompromisní návrhy také ještě změní. Děkuji. Ano, děkuji vám. Jestli k tomu mohu něco připojit, jako stínový zpravodaj za naši skupinu a také k tomu, že jsem byl původně stínovým zpravodajem k té původní směrnici o službách, mám tedy na tom zvláštní zájem a chtěl jsem poděkovat paní Kraca Bill za to, že vnesla eh, do této věci trošku nové, nový pohled, nové světlo. Eh, paní Rile, která tak také, ta pracovala na tom původním návrhu, takže je velmi dobré, když k tomu někdo přispěje s novou čerstvou perspektivou, abychom eh, byli schopni poukázat na některé oblasti, kde by směrnice o službách mohla mít ještě lepší účinek. Souhlasím s tím, co bylo řečeno o e, interakcích s vzájemným uznáváním kvalifikací. Na straně druhé, myslím, že bychom to měli posílit. Myslím, že paní Kraca Bild e, toto uvedla, paní Rule, myslím, měla také svůj pozměňovací návrh. Směrnice o službách neexistuje izolovaně je součástí celého balíku opatření, které usilují o lepší fungování vnitřního trhu. A z nich vzájemné uznávání kvalifikací je v podstatě v mnoha ohledech nejdůležitější, protože jde o to, aby pracovníci mohli eh, odejít a usadit se v jiné zemi a fungovat tam, aby mohli také fungovat přeshraničně. Takže otázky o re- regulace těchto profesí tam, kde je to ve veřejném zájmu, tak to je opravdu důležité a směrnice o službách řešila tuto otázku, myslím, velmi dobře. Klíčová otázka je také spolupráce mezi jednotlivými státními zprávami, protože fungování informačního systému vnitřního trhu a možnost příslušných orgánů, které chtějí zaregistrovat novou firmu možnost to prověřit s příslušnou zemí, v které už fungují, no, to má obrovský význam. Teď si nejsme úplně přesně jistí, jak to bude fungovat. Vím, že komise provádí určité studie, eh, včetně se studií eh, odvětvových. Bylo by zajímavé, kdyby nás o tom komise spravila, až se bude vyjadřovat k našim pozměňovacím návrhům. Čili tolik několik eh, bodů, které považuji za důležité sdělit. A další důležitá skupina připomínek se týká spotřebitelů. Spotřebitelů ze zemí původu. Víme, že ne- neexistuje eh, jednotný požadavek eh, poskytování služeb přes hranice, ale víme, že ta národní spotřebitelská centra skutečně hájí spotřebitelé. Měli jsme tu jejich zástupce i v parlamentu. Čili toto je každopádně další důležitý bod, který musí být zohledněn v konečném výsledku a váží se k tomu některé návrhy. Závěrem chci ještě říci, že je určitý, určitá nedostatečné povědomí a právech a příležitostech eh, v, ve službách. Existuje mnoho podniků, které působí ve službách, které si neuvědomují, že je dnes mnohem snadnější eh, jít do sousedních nebo jiných zemí a fungovat tam. A já myslím, že ti poskytovatelé služeb B2B, eh, business to business, ti, to jsou právě ti, kteří z toho mohou nejvíce těžit. Protože předávání nových eh, kompetencí, znalostí, a dostupnost té expertizy a její přesun, přesun z jedné země na druhé, do druhé, což není jenom jednostrané, ale vede to k jakémusi združovacímu efektu, tak lidé, kteří působí v IT, výrobě, eh, různí konzultanti, mohou samozřejmě posílit výrazně konkurenceschopnost evropské ekonomiky. My to někdy podceňujeme. A chceme aby lidé z DG průmyslové pro průmyslovou politiku a Enterprise, aby e, nějakým způsobem se tohoto víc zhostili. Takže myslím, že paní Kraca má pravdu, správně to zdůrazňuje. Tady nejde o to, o nějaký cíl sám pro sebe, ale jde o e, posílení růstu celého hospodářství. To, že členské státy investovaly třeba do těch jednotných kontaktních míst, to je dost významné. Většina obchodních organizací však nemusí vědět o těchto možnostech. Bylo by zajímavé získat eh, poslední údaje o přístupu a Ovšem relativní počet těch eh, dotazů je stále dost eh, nízký. Je potřeba také ty investice být schopni nějakým způsobem prodat. To je jako když společnost investuje do nového produktu a pak zapomene říct spotřebitelům, že ta investice byla provedena takže je to, zůstává to potom jako nevyužitý potenciál. My se musíme snažit tyto myšlenky prosazovat tak, aby se uplatnily i v praxi. Slyšeli jsme, vyslechli jsme všechny stínové zpravodaje. Ještě někdo další, pan Švab. Ještě někdo na seznamu řečníků, protože máme trošku času před hlasováním. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nebudu potřebovat tolik času, kolik zde eh, máme podle programu. To, co jste řekl eh, jako silný zpravodaj PP, já podporuji a jsem velice, tedy podporuji to, co říkala pana, paní Koraca, byl, je pravda, že ženské země nejsou příliš žhavé, aby v tomto konali více, a je pravda, že skutečně je třeba eh, spravedlivě ohodnotit to, čeho bylo dosaženo, než eh, se budeme soustředovat pozad na to, co eh, je třeba ještě dělat a zdůraznila jenom nedostatky. Studie Open Europe pana profesora Volkemuta říká, že konsekventní uplatňování předpisů současné směrnice o službách by mohla velice e, zvýšit e, přeshraniční e, obchod v oblasti služeb a to znamená, že k těm 0,8 desetinám HDP by mohlo při, být ještě možná téměř 200 miliard obratu. Eh, de facto se tím říká, že eh, současný potenciál této směrnice o službách je využíván zhruba o, nebo do jedné třetiny a myslím si, že to by velice pomohlo, eh, neboť o tom, jak pomoct růstu v Evropě, se pořádá mnoho samitu. Velice zajímavá věc je iniciativa Velké Británie a dalších jedenácti zemí, a sice, že evropský společný trh musí být dále rozvinut. A tato studie Open Europe eh, de facto spočítal, eh, co by eh, tato iniciativa přinesla, kdyby tato dvanáctka se rozhodla otevřít svůj trh ve službách a to by také znamenalo zhruba 150 miliard eh, obratu navíc. Čili ti, kteří, eh, řekněme, se k tomu evropskému přístupu staví poněkud opatrně, tak opravdu by mohli evropskému společnému trhu výrazně přispět. Takže skutečně je pravda, že je třeba ocenit a respektovat to, čeho jsme už dosáhli, nicméně Eh, ta cesta dopředu je ještě hodně daleká, pokud chceme opravdu využít veškerý potenciál evropského společného trhu. Samozřejmě, že existují eh, různé obavy u profesních skupin v jednotlivých zemích, ano, ale já si myslím, že dlouhodobě eh, budeme mít celospolečenský prospěch. Takže skutečně to, co říká paní Bert, eh, musíme se tohoto tématu držet a tlačit ho vpřed. A já věřím, že tato iniciativní zpráva je také jedním takovým krokem vpřed. Ještě někdo, prosím? Nemočkej se. Takže požádáme komisi, eh, aby se vyjádřila, případně aktualizovala některé své eh, údaje. Děkuji vám, pane předsedo. jak eh, už jsme měli tu příležitost eh, o tom hovořit, eh, velice vítáme tuto iniciativu a vítáme diskusi, která toto téma provází, protože jsme přesvědčeni, že plné provádění této směrnice dává opravdu velký potenciál. Plné provádění směrnice vyžaduje eh, velkou politickou podporu a proto si myslíme, že tato zpráva je velice důležitým krokem tímto směrem. Eh, v současné době pracujeme na eh, přeskumu, o tom víte, to je velice důležitá práce, která nám pomáhá pochopit, jak členské státy provádějí směrnici a zejména, jak je uplatněn princip eh, proporcionality, což je jedna z věcí, kterou se také zabývá zpráva. A my si skutečně myslíme, že <clears throat> v této oblasti je možné odvést ještě další práci. O tom také v současné době diskutujeme s členskými státy. Také velice vítáme bod, který se týká podpory eh, a zdůraznění potřeby eh, dalšího zdůraznění nutnosti jednotných eh, kontaktních míst v rámci skupiny na vysoké úrovni a službách jsme nedávno opětovně zdůrazňovali, že podniky žádají více informací o situaci, o právním rámci, pro ně je to nutné, eh, aby mohli podnikat přeshraničně. My si tedy skutečně myslíme, že tady je opravdu eh, nevyváženost. Na jedné straně velké investice pro jednotné kontaktní místo, na druhé straně velká potřeba pro informace. Musíme tedy tuto poptávku a nabídku skloubit, harmonizovat, vyvážit je zapotřebí tedy další práce na jednotných kontaktních místech. Jak víte, nedávno byla schválena charta na úrovni rady a my si myslíme, že to nám dává dobrý základ pro další postup eh, pro vlastně jakési kontaktní místa druhé generace. Pravděpodobně bude ještě další iniciativa během litevského předsednictví právě k těm jednotným místům. A poslední bod se týká článku 20. V současné době pracujeme na přípravě pokynů či hlavních směrů a Snažíme se vypracovat praktické pokyny vycházející ze zkušeností podnikatelů i spotřebitelů a združení spotřebitelů, eh, protože my vidíme, eh, že tady mm, důležitým aspektem v článku 20 je transparentnost, aby lidé věděli, jaké jsou rozdíly v cenách. To by pak podniky mohlo vést k tomu, že by přijali nebo že by zvolili chování přívětivější pro spotřebitele tato interakce mezi různými oblastmi, mezi směrnicí o službách a dalších eh, právních předpisech je velice důležitá. Eh, sdělení o profesních kvalifikacích eh, a o, vzájemném, o systému vzájemného hodnocení bude k dispozici. A spolu s tímto sdělením také komise vydá ještě text, Eh, který vlastně půjde ruku v ruce s tím vzájemným hodnocením. A to všechno bude vlastně v rámci eh, stejné iniciativy jako příslušné sdělení. Děkuji vám. Děkuji. Já myslím, že opravdu ta podpora přichází velmi eh, vhodně, velmi včas a doufám, že se nám to podaří také jasně projevit na plenárním zasedání, když zbudíme zájem o tuto věc. Paní Koraco, byl, dodávám slovo, abyste mohla schrnout v závěrečném slovu své reakce a pak chci říci, že 8. Eh, až 10. června bude eh, hlasování. Děkuji, pardon, července. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní eh, poznámky, které nám pomohly pokročit společně vpřed. Dovolte, abych ještě řekla, že ano, já opravdu uznávám práci, paní, kterou paní Gebhardt, pan Harbour a další odvádějí během už celé řady let, kdy se zaměřují na tuto agendu a na její eh, provádění. Celá řada věcí už proběhla. Myslím, že ta přidaná hodnota nyní je, abychom ještě pokročili dále vpřed a aby se eh, nepřešlapovalo na místě a neopakovaly stále stejné věci. Ale já chci říct, že hodně věcí bylo dosaženo a to chci eh, tady uznat a jsem vděčna všem kolegům, kteří se na tom podíleli. Děkuji za pozměňovací eh, návrh o, sdělo, o spotřebitelích. To bylo velice důležité. Je tady Evropské centrum spotřebitelů, kteří uvedli specifické případy cestování, kdy Eh, spotřebitelé byli diskriminováni podle své eh, státní příslušnosti a opravdu ta situace takto vypadá. My jsme to tedy zahrnuli a já to plně podporuji, ten eh, pozměňovací návrh o spotřebitelské dimenzi směrnice o službách. Jak řekl Malcolm, plná podpora povinnosti prodávat tady není, je tady stále ještě trh eh, na smluvní bázi. Chtěla bych eh, věci ještě dále eh, vyjasnit. Nechci argumentovat, zda je to příliš ambiciozní nebo ne dost ambiciozní, eh, včetně toho 2,6 V každém případě jedna věc je jasná, že tady tato směrnice a její plné provádění přináší ještě velký potenciál, který zatím není využit, ať už je to procento takové či onaké. A Dále bych specificky chtěla hovořit k otázce výkladu směrnice o službách. Nemám v úmyslu znovu otevírat eh, některé věci, či přidávat nové sektory, či znovu otevírat celý legislativní proces. Eh, prostě otázka je zní tak, že je třeba otevřít plný eh, tento prostor a eh, podpořit to, co už je na cestě. Já jsem plně otevřena tady pokročit vpřed, ano, samozřejmě při plném respektování článku 2 jsou již určité služby, které již přeshraničně probíhají. A mm, proč bychom je měli blokovat, když to vytváří pracovní místa či dává příležitost ženám? aby získali práci. Já myslím, že když bychom neměli podporovat inovace, pak aspoň je prosím neblokujme Eh, také otázka technologické revoluce změní eh, celý způsob, jakým se prodává zboží i služby. To všechno dohromady ruku v ruce jde. Samozřejmě není, jsou tady služby proti průmyslu, či naopak průmysl proti službám. Budoucnost nám přinese integrované eh, hospodářství a směrnice o službách je součástí toho dobře fungujícího vnitřního trhu. A děkuji paní Rule za to, že připomíná připomněla také směrnici o profesní kvalifikaci, ta je velice důležitá, budeme žádat od kolegů, aby vyjasnili i terminologii a je to tedy velice důležité, abychom do maximální možné míry usnadnili eh, ty, mm, tu interakci mezi různými aspekty. Ten bod bude určitě zohledněn, jak už jsme o tom dříve diskutovali. Děkuji eh, kolegům z ALDE za podporu a také za připomenutí, že klíčové je <clears throat> horizont veřejného zájmu. Jsem ráda, že komise potvrzuje, že vypracovávají praktické i pragmatické eh, pokyny pro členské státy. A ráda bych chtěla reagovat také na to, že Andreas Schwab hovořil o eh, tom, co uvádí Open Europe. Kolegové, tady je velice důležitá věc, protože diskuse teď probíhá právě o posílení spolupráce. A je velice mm, jasná možnost, a je to doporučení v eh, zprávě, že některé členské státy budou mít pocit, že chtějí trošku dál pokročit dále, eh, protože eh, ten potenciál, který se ztrácí, ten je velice významný, než aby bylo možné dále to, to pokračovat. Samozřejmě dobré je udržet Evropu dohr- pohromadě 27 plus 1 a mít tedy jednotný, otevřený vnitřní trh. A když některé členské státy, 12 členských států, pokročí dále v pokročilejší spolupráci, pak to bude znamenat určité rozdělení. To je jeden z problémů, který v současné době v Evropě máme. Já bych tedy opravdu ráda eh, reaguji teď na komisi. Ráda bych tedy řekla, že je třeba maximalizovat hospodářský přínos, podívat se na ty sektory, kde vzájemné hodnocení probíhá a podívat se tam, kde vlastně eh, nedáváme evropským občanům pracovní místa, která by mohla vzniknout. Takže informace je velice důležitá a já vítám chartu o druhé generaci jednotných kontaktních míst, tak jak to právě schválila Rada. A všichni společně, prosím, pracujeme na vyšším povědomí o solvitu, a o celém informačním systému vnitřního trhu. Možná by to také mohlo být vlastně součástí toho v týdne pro jednotný trh, eh, který organizuje komise, aby zvýšila příležitosti pro podniky aby mohly fungovat i v jiných členských státech a aby eh, spotřebitelé mohli požívat všech plodů jednotného trhu. Pane předsedo, jak už se dostáváme do poslední fáze kompromisních eh, návrhů a blížíme se hlasování, chtěla bych požádat kolegy, aby eh, se snažili nerozředit ten, to klíčové sdělení vůči členským státům, aby tedy členské státy na sebe vzali závazek úplně provádět tuto směrnici a umožnit celému jejímu potenciálu, aby fungoval. Děkuji vám za spolupráci. Well, thank you very much. Děkuji vám za to, že jste se ujela vedení této oblasti a chci potvrdit, že budeme hlasovat 9. července na výboru. Prosím o klid v sále. V září na plenárce a požádáme politické skupiny, abychom se přesvědčili, jestli bychom mohli, jestli bude možné ještě uspořádat nějakou výraz, významnější debatu. S vaší skupinou, paní Graca, byl i s dalšími skupinami bychom mohli ještě možná zvládnout nějakou rozsálejší rozpravu. Na tom bychom mohli začít pracovat. Paní Rapty bych mohl eh, také oslovit, která myslím, že odešla. A teď se tím pádem dobíráme hlasování, pokud se všichni usadí, tak tedy pozorně, že budete používat své hlasovací karty. Máme hodně dlouhé hlasování, některá budou sporná, takže prosím, abyste se usadili, abychom mohli začít. Chybí překlad do některých jazyků.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 přistoupíme k hlasování. Trochu změníme pořadí hlasování. Ale pozor, ještě nenamítejte, než vyslechnete, co chci říct, pane Schmidt. Já jen chci přistoupit k zvážení pozměňovacích návrhů k mému vlastnímu návrhu, což jsou ta rekreační eh, plavidla, vodní skútry, tedy výstup z trialogu a jednání spolu s korigendem, které jsme eh, přijali k eh, tomu harmonogramu prováděcímu. Já chci to udělat, dokud tu všichni jsme, abychom měli přesvědčivý výsledek, protože první eh, bod k tabáku je asi tím největším bodem. Takže já jsem si jist, že pan Schmidt s tím souhlasí s touto změnou. A tudíž vás chci vyzvat, abyste schválili závěrečný postoj za mě a ze stínové zpravodaje k našemu návrhu, k návrhům, k rekreačním plavidlům a vodním e, eh, skutrům. A pak budeme moci uzavřít celý postup s radou. Čili to je vlastně jenom jedno elektronické hlasování. Chtějí, chtějí se k tomu vyjádřit stínový zpravodajové. Dobře, takže přistupme rovnou k hlasování. Hlasujeme k těm plavidlům. Hlasujeme nyní. 27 hlasuje. 28. Ještě někdo chce hlasovat? 29. Suzana a... Ano, můžeme vás připojit. Ještě někdo další? Pan Borisov. Dobrá, konec hlasování. 29 pro 31, 31, protože ještě paní Rojtová. Děkuji ve vámi svěřenou důvěru ve zpravodaje a ostatní. A nyní přistoupíme k hlavnímu bodu dnešního dne. Ten nový návrh o tabáku Spravodajkou je paní Hanslik. Přejete si něco říci? Já vám dávám slovo. E, děkuji bardzo, paní předničon. Děkuji vám, pane předsedo, velmi stručně. Především bych chtěl říci, že tento dokument byl velmi obtížný, zbuzoval velké emoce. A o to více děkuji všem stínovým zpravodajům a ostatním poslancům za spolupráci, vůli a ochotu nalézat kompromisy. Snažila jsem se vždy eh, soustředovat na bezpečnost a zdraví spotřebitelů a neméně důležité byly také aspekty tržní. Jsem velice ráda, že se podařilo dospět ke kompromisům vzhledem k rozmanitosti názorů mezi politickými skupinami. Doufám tedy, že ten výsledek bude pozitivní a děkuji, děkuji všem za spolupráci a navrhuji postupovat dále a hlasovat. Right, well, we'll make a start. Ano, začneme. A pokud mi dáte jasný signál, budu vědět, jestli používáme elektronické hlasování nebo ne. 114, 5, kdo je pro, kde proti, kde se zdržel. Zamítá se pak jedenáctka, další, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. 1.1.9. Paní Komi pro, proti. Zamítá se 120 pro, proti. Zamítá se 12 pravodaj pro, s tím, že to musíme udělat elektronicky. Hlasuji se svou skupinou. Konec hlasování. Zamítá se jedním hlasem. Jeden se zdržel. 13 a 1, 2, 1, kde je pro, kde je proti. Schváleno. 122 pro, proti. Když to budu muset prověřit. 1, 2, 2. Konec hlasování. Schváleno. 123, 124 odpadají. 125 je pro Myslím, že o tom budeme muset nechat hlasovat. 125. Někdo nehlasuje. Konec hlasování. Schváleno je o jedním hlasem. To, byla, to bylo vyškrtnutí paní Rojtova požádat, abyste požádal tamhle toho eh, pána, který při každém našem hlasování nás, tele, nás fotografuje mobilem, aby toho zanechal. Děkuji. Um, well, I mean, it is a public... Je to veřejné zasedání, ale ano, bylo by to skutečně mnohem lepší, kdyby nebyly brány žádné neformální fotografie ano, 126 Salvini, kdo je pro, kdo je proti. Zamítá se. 127, kdo je pro, kdo je proti. Rovněž se zamítá. 128, kdo je pro, kdo je proti. Zamítá se. 129 pro, proti. Zamítá se. 131 pro, proti. Zamítá se. 130 pro, proti. Zamítá se. 132 pro, proti, zamítá se 136 pro, proti, zamítá se 134 pro, proti, zamítá se 133 a 135 pro, proti. Myslím, že musíme prověřit. Je to těsné. 133 a 135. 5 společně. Konec hlasování, schváleno. 137 je jazykový, 138 stále kde pro, proti, zamítá se. 14 pravodajky pro, proti, schváleno. 139 pro, odpadá, dobře, pardon. 140 Van pro, proti, schváleno. 141. Ústní pozměňovací návrh pro, proti, schváleno. 143 pro, proti, zamítá se. 142 pro, proti, schváleno. 144 pro, proti, zamítá se. 145 pro, proti, zamítá se 146 pro. Myslím, že to budeme muset prověřit. 146 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno jedním hlasem. 147 pro. Budeme muset ověřit. 147 hlasujeme. Konec hlasování schváleno. 149 odpadá, 148 pro, proti, jednoznačně zamítnuto. Článek 3, 1, kompresní návrh pro, proti schváleno. Kompromis 2 pro, proti schváleno. 173 repty pro, proti schváleno. 172 dodatek pro, proti schváleno. 174 pro, proti zamítá se. 177 pro, proti Schváleno. 176 a 175 odpadají. Kompromisní návrh 3 pro prověříme. Schváleno. Ten kompromis, ale jenom na prověření. Konec hlasování. 22, 13, ano. A nyní kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromisní návrh 5 pro. Proti. Schváleno. 6 pro. Proti. Rovněž jednoznačně schváleno. A nyní návrh 275 paní Stele na stránce u mě 14, ale nevím jak u vás. Kdo je pro 275 proti? Zamítá se. Kompromisní návrh 7 pro, proti. Schváleno kompromis 8 pro, proti. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti. Schváleno. Kompromis 10 pro, proti. Schváleno. Kompromis 11 pro, proti. Myslím, že to prověříme, aby bylo jisté. U všech těchto kompromisů občas je to dobré prověřit. 11 prověřujeme elektronicky. 36 hlasuje, 21 pro, 14 proti. 35 zpravodajky. proti, schváleno. 3369 pro proti, zamítá se. 370 pro proti, zamítá se. 371 Engstrom. To musíme prověřit. Pan Engstrom 371. Konec hlasování. Schváleno. 19 proti 15 hlasům, 372. Kdo je pro? Myslím, že to ještě prověříme. 372. Konec hlasování. 372, 371. Takže kompromisní návrh 12 pro proti schváleno 373. Styler, kde je pro, proti, zamítá se 413 komi pro. Myslím, že to budeme muset prověřit. 4, 4, 1, 3, 1, 3. hlasujeme. Můžeme trošku rychleji, jenom stačí zmáčknout rychleji tlačítko. Konec hlasování, schváleno, 18, 15, 3 se zdrželi. 412 odpadá, 415 pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno, 401, 6, paní Rojtová pro, proti, 40 se schváleno, 417 pro, proti, zdrželi se schváleno, 418 pro, hmm, myslím, že budeme muset zahájit hlasování elektronicky. 37 lidí hlasuje. Paní Komi. pane hlasování. Schváleno. 419 Paní Komi, kdo je pro? je proti, kdo se zdržel. Rovněž schváleno stejnou většinou. 320 verňo pro, proti, schváleno. Prověříme, dobrá. 420. 37, jenom 36 hlasuje. Konec hlasování. Všichni 20 vůči 16, jeden se zdržel. 13, eh, kdo je, kompromis 13, kdo je pro, proti. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 451. Je pro, je proti. Schváleno. 453 pro, proti. Schváleno. 454 pro, proti, zamítá se. 455 Ty jsou technické. Ano, děkuji. Takže jenom na vyjasnění. Tyto návrhy byž byly vlastně schváleny technickými návrhy, ale máme tady ještě hlasování o těch pěti letech. Čili je to jenom eh, ta druhá část. Jenom druhá část, pět let, five years. Kde pro, proti, schváleno. Pět let schváleno, podobně 458, tam o tom rovněž musíme hlasovat. Ta, těch druhých pět let, kde pro, proti. Takže opět pět let prošlo. O dalších nehlasujeme, že? 469. 469 pro, proti, schváleno. 470 pro, Myslím, že to je těsné, 470, takže hlasujeme elektronicky rychle. Konec hlasování. Schváleno. 471, pan Dekam, hlasujeme. Myslím, že to bude stejná většina, ale je dobré prověřit. Konec hlasování. Ne, tentokrát zamítnuto. Hmm. Zamítnuto 16 proti 19. Ještě jsme to prověřili. 472. Jde pro, proti, schváleno. 473 pro, proti, schváleno. 53 odpadá, 474 pro, proti schváleno. 475 odpadá, 54 a 476 pro, proti, schváleno. 477 pro, proti, schváleno. 478 odpadá, 479 pro, proti, zamítá se. 53, ne, 55 eh, citace pro, myslím, že to prověříme. 55. Myslím, že schváleno, ale uvidíme. 20 proti 15. Vůni stane 4, 56 pro, proti, zamítá se. 57 pro. 57, tedy budeme hlasovat, zahajuje hlasování. Děkuji. Zamítá se 18 proti 18. 58 Salvini pro, proti schváleno. 59 pro, proti schváleno. 60 odpada jednička zpravodajky pro, proti schváleno. Dva zpravodajky pro, proti schváleno. 61 pro, proti, schváleno 65 pro, proti, schváleno. 62 má doplnění pro, proti, schváleno. 63 odpadá, 64 rovněž odpadá, 66 paní Stadler pro, proti, zamítá se. 67 pro, proti, sváleno, trojka odpadá, 69 také, 68 také, ne, 68 se musí hlasovat. Mhm. Takže 69 o tom musíme hlasovat Salvini, je kompatibilní jako doplněk. Takže 69 pro, proti, schváleno. 68 rovněž kompatibilní, takže pro, proti, schváleno. 70 pro, proti, zamítá se. Čtyřka zpravodajky pro, proti, Schváleno. 76. 76, ano. Pro, proti, zamítá se. 77 pro, zamítá se. 79 pro, proti, zamítá se. 78 pro, proti, schváleno. 83 pro, proti, zamítá se. 5 pro, to prověříme. Tu pětku, myslím, že schváleno. Konec hlasování 5 se schváleno jedním hlasem. 82, 85, 86, 81, 87 a 80 a 84 všechny odpadají. 88 pro, proti, zamítá se. 90 pro, proti, schváleno. 89 pro, schváleno. 91 pro, proti, schváleno. 92 pro, proti, zamítá se. 95 pro, proti, schváleno. Takže 93 odpadá 6 až, až 97, kdo je pro, proti, schváleno 98 pro, proti, Zamítá se 99 pro, proti. Schváleno 7 odpada, 8 a 100 pro, proti. Schváleno pak desítka, ten nehlasujeme. Ne, ještě 9 a 101. 9 a 101, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní 106. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 107 a 108. Nejdříve 107. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 108 pro? Proti? Zamítnuto. 109 pro? No, eh, budeme hlasovat eh, elektronicky. No, je to zamítnuto, protože je to 18 k 18. 110 pro, proti, přijato. 111 odpadá, takže 112 pro. Musíme ověřit 112. 112 hlasujeme elektronicky. Máme 37 lidí, kteří hlasují. Končíme hlasování a je to zamítnuto o dva hlasy. 113. Prosím, 113 hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování a je to přijato rozdílem jednoho hlasu. Jeden se zdržel. A teď máme přílohy 480 pana Engstro, Kdo je pro? Prosím, abych vás dobře viděl. Děkuji. Ano, kde je proti? Jasně přijato. E, tím pádem odpadá 481. A teď je závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování elektronicky o celém návrhu. Takže 37 hlasů bychom tady měli mít, máme jich 36, někomu to nefunguje. Ano, takže je to přijato 23 hlasy pro, 14 proti. Děkuji vám, děkuji paní Hanzlík. A určitě Eh, tady toto stanovisko bude předáno do příslušného výboru NV. Nyní se tedy posouváme k dalšímu. Budeme hlasovat o zprávě paní Bera. Hned si připravíme hlasovací seznam. Čili hlasujeme o zdravotních, zdravotnických prostředcích. Paní Bera, chtěla byste něco říci předtím, než se pustíme do hlasování? Ano, děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se zúčastnili vypracování tohoto textu. Zejména chci děkovat eh, stínovým zpravodajům. Chci říci, že to je text, který je velice odborný, vyžadoval opravdu velké úsilí a já jsem velmi spokojena s výsledkem eh, této práce. Děkuji. Tak, začneme prosím s hlasováním o <clears throat> eh, tomto textu. Máme tady číslo 14. Ano, musíme tedy jasně říci, že hlasujeme o zdravotnických prostředcích směrnici <clears throat> a budeme hlasovat samostatně. Eh, tedy eh, návrh zpravodajky 14. Máte prosím všichni tento seznam. A já bych tedy prosím, abyste se všichni připravili pohotově hlasovat. Uh, uh, Paní Mencela, ano, tak hlasuje tady poprvé v našem výboru, takže oběma mm, našim členům, kteří hlasují poprvé, vlastně tady děkujeme. Tedy je to eh, eh, návrh 14 pravodajky. Hlasujeme, prosím, ale asi rovnou začneme elektronicky, abychom si to ověřili. Zahajuji hlasování ke 14. 35 lidí hlasuje, teď už 36. 36 karet, ale jenom 35 lidí hlasuje. No dobrá, přijato 21 k 12. 94, paní Parvanová. Pro? Proti? To je zamítnuto. 95 pro? Proti? Zamítnuto. Dále 96 od zpravodajky, kdo je pro? 96. Eh, 96, prosím, od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Mm, přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 16 a 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 99 pro. Proti. Zamítnuto ověřit. Já jsem chtěl říct si, že je to přijato, přeřekl jsem se, říká předseda, ale ověříme to elektronicky, abychom měli opravdu jistotu. Hlasujeme o 99 elektronicky. Prosím, hlasujte rychleji, můžete-li. 33, eh, 34, no, prostě přijato 19 15. Eh, dále návrh 100 pro. A myslím, že i stovku budeme muset ověřit elektronicky. Takže 100. Hlasujeme. Končíme hlasování. Je to zamítnuto. <laughs> Jedna osoba hlasuje pro. Tak. 17 je staženo, 18. To je ústní pozměvací návrh zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 19 pro proti, přijato. 20 zpravodajky pro, proti, přijato. 101 od pana Švába pro, proti, zamítnuto. 102 orál, eh, ústní pro, proti, přijato. 103 Zahajuji hlasování elektronicky o 103. Končím hlasování. Zamítnuto. 104 staženo, 105 pro, proti, jasně přijato. 106 pro, proti, přijato. 107 pro, proti, přijato. 21 staženo, takže 22 pro, proti, přijato. 108 pro, proti, přijato. 109 pro, Proti. Přijato. 110. Pro. Proti. Přijato. 23. Pro. Proti. Přijato. 25. Pro. Omlouvá se předseda 24. Pro. Proti. Přijato. 25. Pro. Proti. Přijato. 112 a 113. Pro. Proti. Přijato. 114 ústně. Eh, pro, proti. Přijato 26 pro, proti. Jasně přijato. 27 pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. 29 pro, proti, přijato. 30. Třicet. Třicet předkládám k hlasování pro proti, také přijato. 31 pro, proti, přijato. 115 pro. No, tady mně to připadá, že to bude odmítnuto, ale ověřme to elektronicky. 115. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 116 pro, proti, jasně zamítnuto. 117 pro, proti, zamítnuto. 118 pro, proti, zamítnuto. 32 pro, proti, přijato. 34 pro, proti, přijato. Omlouvám se, vynechal. Ano, do nějak moc rychle, říká předseda. 33 pro, proti, přijato. 34 nyní pro, proti, přijato. 35 pro, proti přijato, 36 pro, proti přijato, 119 pro, proti přijato, 120 odpadá, 37 pro, proti přijato, 38 pro, proti přijato, 39 pro, proti přijato, 121 pro, proti, přijato. Čtyřicítka odpadá, 123 je oddělené hlasování. E, takže první část předkládám k hlasování. Kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zamítnuto. 122 odpadá. 124 pro? proti, přijato. 125 pro. No to asi od 125 ověříme elektronicky. Končím hlasování. Je to schváleno 19 ku 15. 126 pro. Proti. Jasně přijato. 127 pro? Proti? No, já to nevidím úplně jasně. A vy nezvedáte dost ruce. Takže 127 zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Je to přijato 22 ku 13. 128 pro proti, zamítnuto. 129 pro, proti, zamítnuto. 130 pro, proti, přijato. 41 a 131 pro, proti, přijato. 132 všechno od paní Pětikajnen, kdo je pro, proti, jasně přijato. 42 a 133 pro, proti, přijato. 134 pro, proti, přijato. 135 pro, proti, přijato. 136 pro, proti, přijato. 137 pro, proti, přijato. 138 pro, proti, přijato. 139 odpadá. 140 pro, O, ověříme rovnou elektronicky 140. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 141 pro, proti, jasně přijato. 43 pro, proti, přijato. 142 odpadá. 143 pro, proti, přijato. 44 pro, proti, přijato. Sto čtyřicet čtyři. Sto čtyřicet čtyři. Eh, kdo je pro? Proti? Jasně přijato. 45 odpadá. 145 pro, No, elektronicky 145. 145, prosím, elektronicky. Končím hlasování a je to přijato. Asi EPP změnilo názor. Je to jasně přijato. 146 pro, proti, jasně přijato. 147 je oddělené hlasování. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 46 pro, proti, přijato. 47 pro, proti, přijato. 148 pro, proti, zamítnuto. 149 pro, proti, zamítnuto. 150 pro, proti, přijato. 151 pro, proti, přijato. 152 pro, proti, přijato. 48 odpadá. 49 pro, proti, jasně přijato. 154 pro, proti, zamítnuto. 50 pro, proti, přijato. 155 pro, proti, přijato. 51 pro, proti, přijato. 156 pro, proti, přijato. 157 a 158 pro, proti, přijato. 52 pro, proti, přijato. 159 a 160 pro. No, elektronicky prosím. Procvičte si prsty. Máme tady 37 karet, ale jenom 36 hlasů. EPP opět změnilo svůj názor. Takže Eh, prosím, pomůžete mě, když budete rychle reagovat. 161 tedy nepředkládáme. Máme nyní hlasování v jednom bloku. Je to od zpravodaje celá řada návrhů, takže prosím, kdo proti, jasně přijato. A nyní se dostáváme k návrhu 61. Takže pro, proti, jasně přijato. 162 pro, proti, přijato. 163 je staženo, 164 pro, proti, přijato. 165 pro, proti, přijato. 166 ústní návrh pro, proti. No, prosím ještě jednou pro. 166 pro, proti, přijato. 167 pro, proti, přijato. Tady máme ke článku 53 ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 168 ústní návrh pro, proti, přijato. 169 pro, proti, přijato. E, prosím, můžeme tady hlasovat v jednom bloku. 170 71, 172, 173, 174, 175 v jednom bloku i 177. 175 eh, ne, až do 175 říkáte dobrá, tak tedy kdo je pro celý tento blok návrhu, kdo je proti? Všechno přijato. 176 je staženo, takže není 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. 62 zpravodajky pro, proti, přijato. 178 také zpravodajky pro, proti, přijato. 63 eh, pro, proti, přijato. 171 pro, proti, přijato. 64 pro, proti přijato. 181 ústní návrh pro, proti přijato. 180 je takový dodatek pro, proti přijato. 182 odpadá. 65 pro, proti přijato. 183 pro, proti přijato. 66 pro, proti přijato. 68. 67 odpadá. A musíme si to vyjasnit ještě u té 67. Ověřujeme, zda to skutečně odpadá. A, takže musíme hlasovat o 67. Teď jsme si to tak ověřili. 67 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 68 od zpravodajky pro. No, budeme elektronicky hlasovat 68 od zpravodajky. Končím hlasování. A je to přijato 20 ku 16. 69. Spravodajka. Pro. No, já myslím, že to bude lepší elektronicky. 69 elektronicky. Prosím, hlasujte urychleně, je-li to možné. Ještě mám, mám tady jenom 33 hlasů. Kdo se přidá? Tak, teď to už ukončíme. Je to zamítnuto 17 pro, 18 proti. 184 pana Švába pro, proti přijato. 70 od zpravodajky pro, proti, přijato 71 pro, proti, přijato 72 pro, proti, přijato 73 pro, proti, přijato 185 odpadá, 74 pro, proti, přijato 75 odpadá, hmm, Pardon, pardon, to je spojeno se 161, takže neodpadá. Hlasujeme pro, proti, přijato. 187 pro, proti, přijato. 186 je s tím kompatibilní, 186 pro, proti, přijato. 188 pro, proti, přijato. 76 pro, proti přijato. 189 ústní pro, proti přijato. 190 pro, proti přijato. 191 ústní pro, proti přijato. 192 pro. No, elektronicky to ověříme. 192. Procvičíme si prsty hlasováním. Mám zatím 35 hlasů. Hmm. Tak to je tvrdý život, takto. 193 pro, proti zamítnuto, 78 pro, proti přijato. 79 pro, proti přijato, 194 pro, proti přijato. 195 je staženo, takže 80 pro, 80 pro, proti přijato. 196 pro, pro, proti přijato. 197 pro, proti přijato. 198 pro, proti, přijato. 199 pro, proti, přijato. 200 pro, zahajuji hlasování elektronicky. Ať máme změnu. Ověříme si to, prosím, 33, 35 hlasů už, končím hlasování. Takže je to přijato o jeden hlas. Pane Švábe, o jeden hlas. Dvěstě jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A, tak tady je to zamítnuto, protože je to stejný počet hlasů pro i proti 17. Takže 202 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81 a 203 pro, proti, přijato. 204 a 82 pro, proti, přijato. Tedy 82 tomto odpadá. 83 pro, proti, přijato. 84 pro, proti, přijato. 205 je kompatibilní pro, proti, přijato. 85 zpravodajka pro, proti, přijato. 86 a 206 pro, proti, přijato. 207 pro, proti, přijato. 208 pro, proti, přijato. 209. 209 pro, proti, přijato. A teď 210 ústní pro, proti, přijato. 211 ústní pro, proti, přijato. 87 je staženo, takže 212 pro, proti, přijato. A teď body odůvodnění 1 pro, proti, přijato. 3 pro, proti, přijato. 88 pro, proti, přijato. 4 pro, proti přijato, 5 pro, proti přijato, 6 pro, proti přijato, 89 pro, proti přijato, 7 pro, proti přijato, 90 pro, proti přijato, 91 pro, proti přijato, 8 pro, proti přijato, 9 pro, proti přijato, 10 pro, proti přijato, 11 pro, proti přijato, 12 pro, proti přijato, 92, 92 pro, proti přijato, 13 kompatibilní pro, proti přijato, 93 pro, proti Zamítnuto. A nyní předkládám celý text k elektronickému hlasování. Prosím, hlasujte pro nebo proti. 36 lidí hlasuje, to je dobré. Takže končím hlasování. A máme přijatý text 32 hlasů pro, nikdo proti a 4 se zdrželi. Děkuji a blahopřeji paní Bera. Nyní pokročíme dál. Right. Oh, sorry. No, No, sorry, we're just finding the voting. No, no sorry, I turned over too many. Yeah. Sorry, I'm just finding my voting list. Here we are. Right. So we're now on to in vitro medical... Takže teď máme diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Ano, je třeba k tomu něco říci? Ne. Takže začneme pozněcí návrhem číslo 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, schváleno. 5 pro, proti, schváleno. 52 je to ústní pozměňovací návrhy pro, schváleno. Osmička, kdo je pro, proti, schváleno. Devítka pro, proti, schváleno. 53 pro, proti, schváleno. 54 pro, proti, schváleno. 55 pro, proti schváleno, 56 pro, proti schváleno, 57 pro, proti schváleno, 10 zpravodaje pro, proti schváleno, 58 pro, proti zamítnuto, 59 pro, proti schváleno, 11 je kompatibilní, takže pro, proti schváleno, kompromis 1 pro, proti, schváleno. Nyní můžeme vzít eh, unblock tyhle ty pozice, takže, takže 12, 13, 14, 63, 15, 64, 65, 16, 67, pardon, 16. Ano, může být. Takže kdo je pro tyto všechny, proti, zdrželi se, schváleno. 17. Pro, ústní pro, proti, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, schváleno. 20 pro, proti, schváleno. 66 pro, proti, zamítnuto. 67 pro, pro proti, proti, tak to je zamítnuto. 68 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 69 pro, stále pro, není proti, zamítnuto jasně. 70 pro, proti, zamítnuto. 21 pro, proti, schváleno. 22 pro, proti, schváleno, 71 pro, proti, schváleno, 72 pro, proti, schváleno. Tak, eh, schválili jsme 58. Takže hlasujeme 73 pro, proti, schváleno, 75 pro, proti, Eh, pardon. Takže 75 přece jenom pro, proti schváleno. 23 kompatibilní pro, proti schváleno. 74 pro, proti schváleno. A zkusme unblock. Eh, ne, dobře, tak ne. 24 pro, pardon, 76 pro, proti, schváleno 24 pro, proti, schváleno 25 pro, proti, schváleno 77 pro, proti, schváleno 78 pro, proti, schváleno unblock, zkusíme 26, 27, 79, 28, 29, 80 až po 80, ano. 30 také. 31 a 81. Můžem? Takže unblock. Pro. Proti. Schváleny všechny. Děkuji vám. Nyní 82 ústní pro proti, schváleno 83 ústní, pro, proti, schváleno 84 pro, proti, schváleno 85 pro, proti, zamítnuto 86 pro, proti, zamítnuto 87 pro, proti, schváleno a nyní unblock zkusíme všechny od pana de Campose. To je 88, 89, 90, 91, 90, 93. A 95, 96 k tomu ještě také. Takže ano. Takže kdo je pro? Proti? Všechna, všechny schváleny. Nyní 32, 97 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 99 pro proti schváleno, 33 pro, proti schváleno, 98 pro, proti schváleno, stovka ústní pro, proti schváleno, 101 odpadá. Nyní blok zpravodaje. Můžeme to vzít unblock? Nemůžeme, dobře. Tak 34 pro, proti schváleno, 35 pro, proti schváleno, 36 pro, proti, schváleno. 37 pro, proti, schváleno. 38 pro, proti, schváleno. 39 pro, proti, schváleno. 40 pro, proti, schváleno. 102 pro, proti, schváleno. 41 identický se 103 pro, proti, schváleno. 42 pro, proti, schváleno. 104 pro, proti, schváleno. Můžeme vzít unblock další? Ne. Dobře, 43 pro, proti, schváleno, 44 pro, proti schváleno, 45 pro, proti schváleno, 46 pro, pro proti schváleno. A nyní odpadá 105. Teď 47 pro blok, ano. Takže 47, 106, 107, 108, 109, 110, 111 unblock. A 112 a 113 také. Takže kdo je pro? Ano, můžeme. Takže kdo je pro ještě jednou? Proti? Eh, schváleny všechny. A nyní jsme u bodu zdůvodnění. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, proti, schváleno. 48 pro, proti, Ještě jednou pro 48, proti. Tak to musíme prověřit. 48 paní Weisbergerové zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 18 hlasy, 15 bylo pro, 3 se drželi. 49 pro, proti Svaleno trojka pro, proti Svaleno 50, pan Manders pro, pardon, zahájí hlasování. Končím hlasování. A padl. Zamítnout. 18, 18. Ano, ano, tak to byl opravdu tuhý boj. Takže nyní závěrečné hlasování o tomto stanovisku. Zahajuji hlasování. Tak, prosím, kdo ještě nehlasoval, hlasujte. Tak, končím hlasování konečně. Máme 31 pro, nikdo není proti a 4 se zdrželi. Děkuji. Takže jsme se prosadili proti výboru pro životní prostředí. A teď máme na programu stanovisko pana Manderse a je to kolektivní zpráva autorského práva a práv s tím souvisejících a tak dále. Přeje si zpravodaj eh, hovořit? Ano, můžeme hlasovat a děkuji všem, protože myslím, že jsme se shodli úplně na všem. Right, let's go. Um, amendments 1292 and... Takže 12, 92, 93, kdo je pro? Proti, schváleno. 95 pro. Tak 95 elektronicky zahájí hlasování. Prosím, hlasujte, hlasujte rychleji. Končím hlasování a je to zamítnuto 17.17. 17. 96. Zahajuji hlasování 96. Prosím, urychlete to. Tak máme tady 37 karet, tak prosím, Řekli to tak, končím. Ano, máme to e, zamítnuto. Jeden hlas 97. Opět zahájí hlasování. Ano, ty, za většina se trošku mění. Stále hlasujeme 97. A je to zamítnuto 18, 18. Ale tady po, pořád je tady karta zastrčená v přístroji a někdo nehlasuje, tak prosím ji vyměte, pokud nechcete hlasovat. Nyní kompromis 12, to je pro, proti, schváleno. Nyní 102 pro, proti, schváleno, 103 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, schváleno, 106 pro, proti, zamítnuto 13 pro, proti, schváleno. Kompromis 44 pro, proti, schváleno. 15 pro, proti, schváleno. 110 pro, proti, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, schváleno. Dále 100 15 pana Rošfora, tak prosím, zahajuji hlasování 115. Končím hlasování a je to zamítnuto o dva hlasy. Tak, 19 proti 17 pro. 116 pro. Tak opět zahájí hlasování, je to těsné. Takže hlasuje nás kolik? 36, 35, zamítnuto 17, 17. Dále 117 pro, proti, eh, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, schváleno. 126 pro, Mm, tak to prověříme 126. Myslím, že to bylo schváleno, nejsem si jistý, takže hlasujte. Končím hlasování. Schváleno 21 proti 15. 127 pro, proti. Schváleno stejnou většinou 128 pro, proti schváleno stejnou většinou 15 je pro, proti. To prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 130 odpadá, 129 pro, proti, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, schváleno. 134 pro, proti, zamítnuto. 135 pro, proti, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, schváleno. 103, 100, 21 pro, proti, 18, mm, schváleno 139 pro, proti, zamítnuto 140 pro, proti, schváleno 141 pro, proti, schváleno 142 ten nám odpadl, takže 19 taky a nyní kompromis 23 pro pro pro, ještě jednou, dvě proti, schváleno 147 a 148 pro proti zamítnuto kompromis 24 pro proti schváleno, kompromis 25 pro, proti schváleno, kompromis 25, to byl pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 156, pan Extrém to eh, elektronicky, prosím. Myslím, že to je na zamítnutí, ale uvidíme. Končím hlasování. A zamítnu to skutečně rozdílem jednoho hlasu. 157 pro, proti, zamítnuto. 21 pro, proti, schváleno. 22 a 158 pro, pro. Tak, moment. Pro. Ještě jednou pro. pro. Vy jste proti. Tak dobře, prověříme. Je to 22, 158, končím hlasování a je to zamítnuto 17, 17. No. 159 pro, proti schváleno. 160 pro, proti, schváleno. 27 kompromis, 27 pro, proti, schváleno. Kompromis 28 pro, proti, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se schváleno. Tak a 160 je schváleno. 25 není kdo je pro? Proti. Drželi se schváleno. 166 pro. Proti. Drželi se schváleno. 26 eh, už není. 167 pro. Proti. Zamítnuto. Kompromis 29 pro. Proti. Schváleno. 170 pro ne, ne, ne, to je součást kompromisu. Takže až kompromis 30 pro, proti, drželi se schváleno. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 stažena, kompromis 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis prověříme? Dobře. Kompromis 31. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 17, 17. Takže 176 pro. To musíme prověřit. 176 tedy elektronicky. Hlasujte. 176. Končím hlasování. Schváleno 19 proti 16. Kompromis 32 pro, proti schváleno 141 Uh, we just having to double check here. 141. We're just checking on this voting list. It's quite complex. Was, was Takže 141 byla schválena a to znamená, že kompromis 32 odpadá úplně. To je kvůli tomu škrtnutému paragrafu. Takže musíme hlasovat jednotlivé poznací návrhy. 178 pro, proti, pro ještě jednou, proti, zamítnuto. 179 pro, proti, zamítnuto 181 pro, pro tak ne, to prověříme 181 hlasujte prosím končím hlasování schváleno o tři hlasy tak a to znamená, že 29 odpadá a 180 je kompatibilní, takže hlasujeme 180 pro, proti, zamítnuto. Teď 30 pro, proti, schváleno, 182 pro, proti, schváleno, 183 pro, proti, zamítnuto, 184 pro, Ano, takže 174 se nehlasuje. Není kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Není 32 pro, proti schváleno. Ne, tak tady to So 32 we adopted, right? Takže my jsme schválili 34. Ne, tak 34 nebyla schválena, takže hlasujeme 188 D pro, proti schváleno. 189 kompatibilní pro, proti, zdrželi se schváleno. 190 pro, proti, sváleno, 34 staženo, 191 odpadá. Takže 35, 192, 43 eh, odpadají, takže kompromis 35 pro, proti, zdrželi se schváleno, 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. EPP hlasovala? Ano? Dobře, děkuji. Tak a pak nám tady něco odpadá. Sto devadesát pro, proti, schváleno. Tak. E, nyní jsme až k kompromisu 38, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 37 pro, proti, schváleno. A tím se dostáváme ke 44. Třicet čtyři pro, proti, schváleno. 212, 214, takže 214 pro, proti, zamítnuto. 215 pro, proti, a to musíme prověřit. 215. Končím hlasování, schváleno 19 proti 16. Nyní 216, to je pro, proti, schváleno 217 pro, proti, zamítnuto 45 pro, proti schváleno. Kompromis 39 pro, proti schváleno. 223 pro, proti schváleno. Kompromis 40 pro, proti schváleno. 49 pro, proti zdrželi se schváleno. 230 pro, proti, zdrželi se schváleno, 231 pro, proti, dvěstě třicet dvěstě třicet jedna pro proti Nevím, eh, budeme to muset prověřit, není to jasné. Končím hlasování. Zamítnuto. 232 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Ano? Pardon, schváleno. 41 kompromis pro. Kompromis 41 pro. Opět prověříme. Končí hlasování. Schváleno. 234 pro, proti, zamítnuto. 235 pro, proti, zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50, pardon, 237 pro, proti, schváleno. 238 pro, proti, zamítnuto. 51. zpravodaje pro, proti, zamítnuto. Kompromis 42 pro, proti, schváleno. 240 pro, proti, schváleno. Kompromis 43 pro, proti, schváleno. 54 pro, proti, schváleno. 55 pro, proti, schváleno. 242 je staženo, ústní pozměňovací návrh eh, Manders McClarkin pro, proti, zdrželi se schváleno zcela jasně. A nyní 56 pro, proti schváleno, kompromis 1 pro, proti schváleno, kompromis 3, kompromis eh, No, I think we have to go to 59 and 60 deletion first. Tak já myslím, že nejdříve 59 a 60 pro, proti schváleno. Nyní kompromis 3 pro, proti zdrželi se schváleno. 63 pro, proti schváleno. 64 odpadá. Kompromis 4 pro, proti schváleno. 67 pro, proti schváleno. 68 pro, proti, zamítnuto, 69 pro, proti, zamítnuto, 70 pro, proti, schváleno, 71 pro, proti, zamítnuto, trojka pro, Tak 71 eh, žádá se prověření, dobře. Tak prosím hlasujte. Končím hlasování a je to schváleno. Eh, trojka odpadá. Kompromis 5 pro, proti schváleno. Kompromis 6 pro, proti schváleno. Pětka, zpravodaje pro, proti schváleno. Kompromis 7 pro, proti schváleno. Kompromis 8 pro, proti schváleno. Šestka pro, proti schváleno. 80 odpadá nebo ne? Sedmička je nebyla schválena. Takže musíme hlasovat 80 pro, proti, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, schváleno. 81 pro, proti, zamítnuto. Devítka. All right. So amendment 9 was carried already, and so 82 falls. Takže devítka byla schválena, takže 82 nám odpovídá. 83 pro, proti. Zamítnout kompromis 10 pro, schváleno. 85 pro, proti. Schváleno. Kompromis 11 pro, proti. Zdrželi se schváleno. 88 Schválili jsme 238 nebo ne? Ano, radši budeme hlasovat, než tohle. Nebyl schválen. Dobře, takže 88 pro, proti, zdrželi se schváleno zcela jasně. 88 prověříme. Takže hlasujeme všichni, 34 hlasuje, eh, končí hlasování, 18 pro, 4 eh, proti, 2 se, 12 se zdrželo. Tak, 89. Jsou to lingvistické, ale musíme hlasovat 89 pro, proti, schváleno 90 pro, proti, schváleno 91 pro, proti, Zamítnuto. A nyní závěrečné. Ne, tak ještě to zkontrolujeme. 91, prosím, hlasujte. 91. 91. 91. prosím, pospěšte si. Pořád nám chybí ještě čtyři hlasy. Dobře, tak končím hlasování. Zamítnuto ale hlasovalo pouze 31, no. Takže a nyní závěrečné hlasování, zahajuji toto hlasování o celém tomto stanovisku pana Mandese. Chce ještě někdo hlasovat? Máme tam 35 karet. Takže eh, kdo si hraje s těma kartama pořád ještě? Končím hlasování. 34 pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel. Děkujeme panu Andersovi. A nyní přistupujeme k poslednímu hlasování, trošku přetahujeme, ale to nevá. Týká se to eh, digitálního jednotného trhu, je to usnesení, které připravoval pan Arias Echeveria, čili Snad to projdeme poměrně rychle. Možná budeme mít nějaká bloková hlasování. 1.22, kde pro, proti, schváleno. 23, pro, proti, schváleno. Musím hlasovat také jako koordinátor. Ztratil jsem hlasovací seznam mé skupiny. Snad mi někdo pomůže. Takže 24, tedy pardon, 23. 24, ano, pro, proti, schváleno. 86, je schválen Ample 25 pro, proti, schváleno. 26 pro, proti, schváleno. 27 pro. Prověřme si, kolik lidí tu máme. 27 Hlasujeme. Konec. 18 proti 15 schváleno. 28 pro, proti schváleno. 29 pro, proti schváleno. 30 pro, proti schváleno. 81 pr... Hlasujeme o tom. Takže 81 pro, proti schváleno. 31 pro, proti schváleno, 32 pro, proti schváleno. A pak pro, proti schváleno, kompromis 1 pro, proti schváleno. 94 nehlasujeme, kompromis 2 pro, proti schváleno, kompromis 3 pro, proti schváleno, 91 33 pro, proti schváleno, 95. Hlasujeme pro, proti. Zamítá se. 34 pro, proti. Schváleno. 57 pro, proti. Zamítá se. 58 pro. Schváleno. 59 pro. Proti. Schváleno. 60, 61 společně. Schváleno. 35 pro, proti. Schváleno. Legal, legal, třeba 36, takže 36 pro, proti. Schváleno. 37 pro, proti. Schváleno. 38 pro, proti. Schváleno. 62 výbor TRAN, 39 pro, proti. Schváleno. 40 pro, proti. Schváleno. 51. K tomu budeme hlasovat elektronicky, protože to je klíčové pro mnoho lidí. Vím, jak to má pozadí, takže 51 hlasujeme. Mohou prosím všichni hlasovat. 51. Máme tu nějakou hlasovací kartu navíc, paní McClarky, takže konec hlasování. Schváleno. 17, 15, 2 se zdrželi. Těsně. 52. Hlasujeme. Hlasujeme k 52. Všichni hlasovali. 34. Konec hlasování. Schváleno. 29 pro, 3 proti. 56 pro, proti. Zamítá se. 41 pro. 41. Prověříme. Konec. Schváleno. 42 pro. Proti. Schváleno. 49 73, 75, o tom nehlasujeme, 74 pro, proč? schváleno, 43 pro, proti schváleno, 44 pro, proti schváleno, 76, 77, 78, to o tom nehlasujeme, 4505 je dílčí hlasování, první část pro, proti schváleno, druhá část hlasujeme k druhé části. Můžete hlasovat rychleji, prosím. Nemáme moc času. Zamítá se. 16 hlasy, 18 proti, 79 pro proti. Schváleno 46 a 47 pro, proti. Zamítá se 48 Usní návrh pro, proti. Schváleno title pro proti zdrželi se schváleno. 53, 54, 55 pro proti. Zamítá se. Opět nadpis. Šedesát tři, šedesát čtyři, šedesát pět nehlasujeme, šedesát šest pro. Zamítá se. 37 nehlasujeme, nyní vodní ustanovení 11 pro, proti, schváleno 69 nic, 12 pro, proti, schváleno, 70 o to, nehlasujeme 72 pro, proti, zamítá se, 13 pro, proti, zdrželi schváleno, 14 eh, dělčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se schválen, Druhá část pro, proti, zamítá se. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 8, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 68, nic, 71 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, 16 liberálové pro, proti, zamítá se. 17 pro, proti, schváleno. 19 pro, proti, schváleno. 18 pro, ne, a to odpadá, takže 20 pro, proti, schváleno. 21 pro, proti, schváleno. Citace jako blok, mohu je vzít jako blok? Takže všechny citace 1 až 10 společně pro, proti, všechny schváleny. Takže nyní hlasujeme. Ano. za pozměňovacím návrhem 51, eh, eh, to je pro mě problém pro nás. My bychom rádi podpořili celý text této rezoluce, poněvadž obsahuje mnoho dobrého. Nicméně, než se dostaneme k poslednímu tedy závěrečnému hlasování. Přála bych si, abychom na plénu mohli o tomto posledním návrhu hlasovat zvlášť. Eh, to musím, poněvadž eh, pokud by byla jednohlasnost ve výboru, eh, pak tedy by to nebylo možné. Takže já bych prosila povolení, abychom o tom mohli hlasovat zvlášť na plénu. Dobrá, budu hovořit za moji skupinu, je to paní McClarken, my bychom to podpořili, mít samostatné hlasování na plenárce, myslím, doufám, že další skupiny souhlasí. Takže s tímto bychom teď předložili hlasování celé usnesení, hlasujeme. Uh, uh, Konec hlasování. Jednomyslně Schváleno. Děkuji vám vřele za sebe i za pana Ariase. A mohu vás informovat, pokud jste to nebyli předtím, že konference předsedů odsouhlasila zvláštní diskuzi ve eh, středu, rá, ve čtvrtek ráno. Doufám, že se všichni přihlásíte eh, o řečnickou dobu konec hlasování eh, o s desetiminutovým spožděním, takže musíme rychle přejít eh, k dalšímu tématu. Děkuji, že jste se všichni dostavili. Yeah. Right. Ano. Prosím, prosím, pokud eh, již odcházíte, tak, eh, tak učiňte v tichosti, neboť my teď eh, budeme zvažovat návrh stanoviska pana Engelse k výboru pro mezinárodní obchod, je to regulace, tedy eh, je to pan Engel, ano, týká se to přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh. Já požádám pana Engla, aby se vyjádřil k tomuto návrhu. Máme tu stínové eh, zpravodaje paní Weiler, pan Lekegaard, pan Kreutzmann, paní Rule, paní McClarkin. Takže bez dalších průtahů Prosím, pane Engel, představte nám vaše stanovisko. Děkuji, Malkome. Ačkoliv tento návrh je důležitým dokumentem, tak eh, ten podíl svěřený tomuto výboru byl takový, že příliš ne, nebylo co dělat. A v takových případech máme dvě možnosti. Buď se pustíme do zlouhavého, ale možná i neproduktivního procesu jakéhosi měření sil s tím dalším eh, výborem, abychom dostali větší část té složky, anebo ne. A v takovém případě prostě jen eh, posoudíme to, co nám eh, přináleží na obecné úrovni. Omlouvám se za tento telefonický problém, trochu mě to pronásleduje dnes dopoledne. Takže já se omezím jenom na tyto věci. To stanovisko, které jsem předložil, se omezuje jen na to, na čem jsme se jasně dohodli, že spadá pod výbor IMKO. To ostatní necháváme na výboru INTA. Takže toho moc není. To jste se si všimli, když jste se podívali na to stanovisko. Je to pár procesních otázek. Jsou to otázky, které jsem předpokládal. Týká se to samozřejmě i naší práce na návrzích ohledně udělování veřejných zakázek. Snažil jsem se zachovat maximální souvislost mezi oběma nástroji. Není žádným tajemstvím, že tento návrh není zrovna oblíbený v některých kruzích, v některých politických rodinách. A není také příliš um, oblíbený v části výboru INTA, takže oni se postarali o to, aby se to protáhlo, jak je nejvíc možné. Teď se ukazuje, že možná to nebylo tak úplně nemístné, protože poslední hodnocení dopadů parlament, které jsme měli v parlamentu k tomuto návrhu, není příliš pozitivní. Zase se to říká, že malá střední podniky z tohoto textu ne, ne, nemají co získat a také, <clears throat> ale to už jsme věděli, že hrozí jakási odveta od dalších, která příliš nepomůže tomu, o co usilujeme. Ale i když já věřím v reciprocitu a že bychom neměli být eh, eh, svatější než papež, a také, když si řekneme, když řekneme dalším, no pokud otevřeme dveře, tak eh, čekáme, že vy, naši partneři a přátelé, uděláte totež, takže by to mělo platit i pro tento text. Ale jak říkám, v rámci hodnocení dopadů to není eh, jednoznačně pozitivní. My ovšem za plný text nezodpovídáme, nýbrž pod nás spadá pouze několik omezených prvků, ke kterým jsem pár věcí napsal. Myslím, že to do 11. července máme čas ještě Eh, se k tomu vyslovit a vrátit. Nakonec jsem se rozhodl, že zůstanu v tom vymezení, v tom rozsahu, který eh, nám byl eh, jednoznačně svěřen, aby pak z toho nevznikaly problémy a spory s Intou, aby z toho nevznikl problém přípustnosti je samozřejmě na kolezích, jestli se tímto budou řídit nebo jestli zaujmou nějaký jiný postoj. Já jenom na závěr řeknu, že bych byl rád, kdybychom se shodli na tom, ponechat to tak, jak jsem to začal. A to z prostého důvodu, že mohou být lepší, vodnější fora, na kterých se o tom může jednat. Pokud se přidržíme tohoto rozsahu, můžeme se tím usnadnit život, až se pak dostaneme ke konečnému znění. Uh, Děkuji vám eh, za váš jasný a jednoznačný postoj. Jakmile máme článek 50, měli bychom řešit článek 50, ale jak říkáte, není toho tolik. Takže prosím, postupme dál a já nyní požádám paní Weiler, aby se k tomu vyjádřila. Ja, <clears throat> vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Pane Engle, já se opravdu, opravdu oceňuji to, že se omezujete na eh, výbor INTA. Já myslím, že eh, tady nemusíme do té zprávy eh, zadat úplně všechno, co se tady probírá. To je naprosto správně. Nicméně situace podle mě není zas tak jasná, jak to řekl pan předseda. Eh, moje frakce principu je sice pro a návrh komise podle nás eh, se ubírá správným směrem navzdory, navzdory eh, četným kritikám ze strany hospodářského sektoru, jak v Německu, tak v Evropě. Ale myslím si, že je těžko takto pokračovat, když se podíváme na to, jak vypadá posouzení dopadů v parlamentu. Já jsem včera byla ve výboru pro obchod a hlavní zpravodaj eh, velmi upozorňoval na posouzení dopadů parlamentu, které se velmi liší od posouzení dopadů podle komise. A tedy ty obavy eh, z toho, že z toho nesouladu mezi oběma studiemi, prostě ty tady jsou. Takže hlavní výbor a jeho zpravodaj se rozhodli, že eh, je zde jakýsi pravděpodobně téměř vážně míněný návrh celý tento návrh stáhnout. To je návrh na komisi, doporučení komisi. Podle mého názoru to zase není tak úplně nelogické, protože my bychom eh, rádi viděli skutečně odůvodněný a jasný, pevný návrh komise s politickými kritérii, se eh, sociálními kritérii, jenomže prostě to nemáme. Přesto je třeba, abychom pokračovali v debatě a dále se zabývat tou strategií možností, tedy eh, zcela stažení tohoto výboru, tohoto návrhu. Eh, je pravda, že tento návrh eh, komise může vést k velkému jaksi podnětu pro zaměstnanost. Ale eh, jestliže tento předpoklad není splněn, jak to tady teď možná i vypadá, tak v tom případě je tento návrh nějaký ne zbytečný, tak alespoň eh, je otázka, jestli má smysl na něm dále pracovat. A musím říct, že ze všech stran to zaznívalo včera. A sice, že nové posouzení dopadu ze strany parlamentu musí být opřeno o seriózní fakta. Nemůžeme to prostě odmávnout rukou tím, že nás to prostě takhle nezajímá. No, možná si vzpomenete, že na, u té první eh, u té eh, první eh, debaty jsem tedy říkala, že mm, naše, eh, naše velká, vel, velcí partneři, s nimi tedy zavíráme dohodu o volném obchodu, no ale mm, toho, co teď děláme, se to netýká. Čili já si myslím, že opravdu bychom měli se nějakým způsobem dohodnout, co s tím tedy dál. Uh, ano, děkuji za aktualizaci eh, těchto informací o INTA. A možná se k tomu pak také vyjádří zpravodaj k tomuto scénáři a dalšímu vývoji. A tak je důležité vědět, jak se na to dívá zpravodaj INTA a že oni tedy také diskutují otázku posouzení ze strany parlamentu. Já tady vítám také zástupce komise, no, omlouvám se, že až nyní ho tedy eh, vítám zástupce eh, z příslušného DG Trade, eh, který se případně bude chtít k tomu vyjádřit, ale ještě ne hned dobrá, tak třeba později. <clears throat> Pan Kreutzmann jako další. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Engle, za práci zpravodaje u této kontroverzní otázky. E, výměna názorů ukazuje e, velice jasně, že vyloučení IPI e, z jednání bude složité. Čísl, článek číslo 6 odplata jiným zemím, to přenáší velkou zátěž na místní orgány. A je tady návrh, abychom vypustili článek 6 a e, abychom zvážili celou tu pasáž od článku 8 až 10. E, chceme mít jistotu, že nebude riziko, že bychom měli několik přeseb navzájem překrývajících procesů. Dále také e, otázka čínského přístupu a Eh, mohlo by to být znamenat oslabení vnitřního trhu. Článek 6 eh, není předložen k nějakým změnám v současném návrhu. Především článek 6 je, jak řekl zpravodaj Kaspary, eh, posuzován tedy také ve výboru IMCO. je tady eh, přání pozměnit tuto část ehm, předpisu. My jsme již v březnu diskutovali otázku článku 6. Je to důležitý článek, který, eh, další důležitý článek, článek 7, který v té době ovšem nebyl vůbec eh, diskutován, by tedy měl být otázkou posouzení nízkých nabídek. Je velice důležitý té, jakou, jaký prostor se dává místním orgánům. Eh, samozřejmě by měla být eh, poskytnuta informace od účastníka eh, nabídkového řízení a mělo by to být spíše povinnost než jenom možnost volby. Když se poskytuje informace, která ze strany účastníka nabídkového řízení není dostatečná, pak by tady měl být nejenom možnost, neměla být nejenom možnost eh, určité volby, ale také ověření celého návrhu. Eh, toto je věc, kterou je třeba dále diskutovat a soustředit se na některé otázky, kde ALDE eh, se <clears throat> očekává další vývoj v této věci. A v neposlední řadě je důležité poznamenat, že by bylo asi lepší nemít nové nařízení v této věci. Lepší tedy žádné nařízení než slabé nařízení. Mnoho členských států už má své vlastní varianty ve vnitrostátním eh, předpisu, kde se ověřují nízké nabídky. Eh, čili vlastně je tady otázka, co má přednost před vnitrostátními předpisy. Je tedy také scénář žádného řešení, což by bylo lepší, než mít špatné řešení. Děkuji, pane předsedo. Než dám slovo paní Rýle, tak bych tady chtěl ještě přivítat dalšího účastníka z DG Trade. Eh, nyní prosím paní Rýle. Pane Kreuzmane, vy jste mě velmi zklamal. Já jsem si tedy doufala, že eh, vy a paní Hedeka zůstanete u mm, názoru, že je třeba tento návrh vrátit komisi. Tak jsem vám rozuměla v minulosti. Dobře, takže eh, pokud by skutečně došlo k této změně názoru, bylo by mi to velmi eh, líto. Já si myslím, že nejenom tedy posouzení dopadu parlamentu toto podporuje, ale také posouzení dopadů z pera komise ukazuje, že ten návrh není vypracován nijak zvlášť dobře. Zpravodaj k tomu řekl, že problémy v jednání k mezinárodnímu obchodu eh, by se měly řešit tam a ne eh, je přenášet k tíži těch, kteří eh, dávají práci malým a středním podnikům. To není nic pro malé a střední podniky, to je spíše eh, dodatečná byrokracie pro ty, kteří jim eh, zadávají zakázky. Takže já si myslím, že by bylo dobré podpořit doporučení komisi stáhnout tento návrh. Přesto chci poděkovat panu zpravodaji, který se soustředil na ty důležité otázky. To je, myslím, v pořádku a myslím, že v této obtížné situaci to jinak ani nešlo. Já tedy, jak říkám, děkuji panu zpravodaji za odvednou práci a samozřejmě, že my navrhneme tento eh, návrh komise stáhnout, ale jinak samozřejmě ty ostatní věci jsou naprosto v pořádku. Já tedy doufám, že tedy ten pozměňovací návrh, ten hlavní výbor se rozhodnuje trošku jinak. Děkuji paní McClarkin. Ano, děkuji. Jak eh, bylo řečeno, máme určitý omezený rozsah toho, co můžeme eh, tady probírat. Já jsem s novou zpravodajkou EKR i pro INTA, takže sleduji celou záležitost od začátku eh, do, doufám, že brzkého konce. Protože realita je taková, že hodnocení dopadů posiluje negativní eh, hodnocení dopadu komise a říká, že tu není žádný eh, skutečně pevný základ eh, a zdůvodnění tohoto návrhu, že to poškodí náš vnitřní trh a naše podniky. Máme také některé výhrady k mm, některým pozměňovacím návrhům protože se obávám, že je budou jen eh, rozvíjet eh, další byrokraci a možná to bude špatné pro evropské podniky a pro konkurenceschopnost na jednotném trhu. Dlouhodobé účinky tohoto návrhu pak skutečně mohou výjist eh, k odvetným opatřením. Na to si musíme dát pozor a musíme to odmítnout. Musíme zaslat tento návrh zpět k další analýze. A já myslím, že nakonec závěrem bude položit si otázku, proč pracujeme na něčem, co nemá žádný základ a žádné přínosy. Čer tolik v kostce, jak je můj názor, ale těším se, co na to řekne komise. Chce ještě někdo přispět k diskuzi na toto téma? Pan Baldassari? Grazie, presidente. Io ringrazio naturalmente. Děkuji vám. Děkuji Franku Engelsovi za návrh stanoviska k návrhu, který se týká nařízení, které by mělo, mohlo být eh, důležitým prvkem eh, evropského oživení, ale přitom eh, tu vidíme tu asymetrii mezi přístupem k zakázkám v Evropské unii, v hodnotě 300 miliard. A naproti tomu, že náš přístup k obdobným zakázkám v jiných zemích je uzavřený. Nepotřebujeme žádné složité hodnocení komise, abychom z toho pochopili, že my tady nabízíme eh, nějaké eh, výhody v hodnotě 300 miliard, zatímco Japonsko 120, 170, Čín, Čína je úplně uzavřená. Pokud se podíváte, jaké podmínky musí evropský podnik splnit, aby mohl působit v Číně v sektorech, kde jsme silnější, jako je e, stavebnictví, železnice a tak dále, tak konstatujeme, že to prostě e, uzavřený trh, že to není žádný způsob. Ekonomická krize vedla další země k tomu, aby e, schválili ochrana opatření Brazílie, Rusko, kde to procento místních, místního obsahu, místního zastoupení musí být obrovské, abychom, aby se tam člověk vůbec dostal. Tento návrh má tudíž posílit eh, vyjednávací pozici Evropské unie, ale obavy které z toho vyplývají, jsou značné. Je tu také tedy problém, když si uvědomíme, že v radě jsou některé členské státy, které eh, spíš hrají sami za sebe, které se snaží bránit Evropské unii, aby zaujímala společný postoj, což by bylo mnohem, mnohem užitečnější. Z hlediska hospodářské stimulace. Problematika nezaměstnanosti už není omezena jen na některé státy, ale rozšířila se obecně. Já budu mít také stanovisko v jury, ale myslím, že i v tomto výboru bychom měli vyslat silné poselství. Já sice souhlasím s obavami pana Engelse, pokud jde o některé možnosti, které máme k ovlivnění textu, ale myslím, že bychom mohli do toho zapojit nějaké pozměňovací návrhy nebo udělat nějaké změny, abychom měli silnější pozici, zvláště pokud jde o článek 6. Mohli bychom zavést přísnější normy. My jsme zapojili dva nové prvky, Zabývali jsme se zakázkami po, do 5 milionů eur. V těchto případech by eh, případné org, příslušné orgány mohly vyloučit některé služby ze třetích zemí, pokud eh, představují eh, produkty z třetích zemí více než 50 hodnoty. A v těchto případech bychom eh, tedy souhlasili, byli ochotni eh, souhlasit s INTA, měli bychom být rozhodnější. Potřebujeme každopádně vždy písemně informovat ostatní účastníky eh, řízení v případě, že je udělována smlouva nějakému takzvaně abnormálně nízkému uchazeči v případě, v tomto případě by měl parlament vyslat velmi jednoznačné poselství dovnitř i navenek Evropské unie, abychom bojovali s tím typickým národní, no, národním egoismem. Evropská unie by měla mít eh, potřebné zbraně k vyjednávání na mezinárodních fórech. A to je sice hezké, že jsme ochotni si sednout k jednacímu stolu s našimi rivaly, ale nesmíme se sami dostávat do nevýhodné pozice. Nabízet úplně otevřený trh, nechceme protekcionismus, ale pak je těžké konkurovat jiným zemím, která přijela opatření, která jsou opo- eh, protekcionistická, která uzavírají jejich vlastní trhy. Hrozí nám odveta jiných zemí, ale tak by to být neměli. Oni už uzavřené jsou, tak co, co ještě víc mohou udělat? Ano, zajímalo by mě, co na to. Komise nezbývá, nezbývá mnoho času, takže nejprve komise a pak eh, znovu pan Engel ale myslím, že ne, nezbývá nám mnoho času na odpověď komise, protože jsme překročili eh, čas při hlasování. Nevím, kdo z vás to bude. Takže nejprve asi vyslechneme zástupce eh, DG eh, pro obchod. Um, Děkuji, pane předsedo. Já také Eh, oceňuji to, že pan Baltazar nám tady hovořil o tom celém pozadí návrhu a myslím, že ta situace byla opravdu velice výmluvně podána. Eh, stále rostou problémy s přístupem na trh a mm, tu perspektivu nesmíme ztrácet ze zřetele v této diskusi. Já vám navrhuji, protože já tedy chápu, že máte spoždění a málo času, Eh, většina eh, diskuse tedy se soustředuje na mm, zprávu o posouzení dopadu. Včera jsme měli možnost do toho vložit první korekce. Je to velice eh, vydatný, hustý dokument, je třeba si ho náležitě prostudovat, chceme-li mu plně porozumět. Ale hned na počátku je tedy vidět jedna věc, základní rozdíl v metodologii kterou bych tady chtěl zdůraznit, protože to je pravidelně, pravděpodobně klíč k té diskusi než se dostanete k otázce posuzování politiky celého návrhu. Podívejme se tedy na tyto odborné aspekty. V posouzení dopadu, které vypracovala komise, má, jsme se snažili, a myslím, že to také parlament um, uznal ve své studii, že je to velice složité získat eh, náležité údaje v této oblasti, protože jsou tady různé eh, přístupy eh, jednotlivých stran a je velice těžké to všechno změřit a propočítat. Ne, ne, ne, nemáme stejné metody v posouzení trhu veřejných zakázek. Ehm, takže my jsme se podívali na tuto věc a snažili se to Eh, posoudit podle právních závazků, které na sebe vzaly jednotlivé eh, země. A to je ten hlavní bod. To není jediný přístup ze strany komise. Zřejmě tady píská můj, můj mobil, omlouvám se. Eh, čili není to věc, kterou bychom si vymysleli přes, přes noc. To je přístup, který ostatně také používá VTO. A ve zprávě, kterou jsme uzavřeli včera, jsme zohlednili zprávu VTO z roku 2011, eh, hovořící právě o eh, přístupu k dohodě VTO ve věci veřejných zakázek. Tato zpráva sleduje eh, možnosti přístupu na trh na základě závazků, které byly přijaty. A jasně je tady rozlišení mezi na jedné straně příležitosti přístupu na trh a pak skutečně podíl na tomto trhu, proniknutí na tento trh. Výbor ehm, ehm, Evropského parlamentu i komise se spíše dívají právě na tu míru proniknutí na trh. Čili to jsou odlišné přístupy. Studie VTO také zejména studie EU, která byla dokončena před několika lety v DG Markt, eh, zdůrazňuje, že není možné dívat se pouze na ty zisky v možnosti přístupu na trhu, ale dívat se na možnosti přeshraničního prodeje, eh, podíl firm mimo EU a jejich podíl na trhu v EU a také Eh, odhady prodeje dalších eh, poboček či ceřných společností eh, těchto firm. Když se podíváme na trh EU, my máme velice otevřený systém v této věci. Většina zahraničních firm, které se podílejí na veřejných zakázkách, se vlastně toho účastní právě prostřednictvím ceřných společností, které jsou v EU. A ehm, mm, úspěšnost nabídek v EU je vlastně v hrubých rysech srovnatelná ať už jde o nabídky eh, vlastních firm nebo zahraničních firm. To je právě ta otázka těch kategorií, kdy Eh, se snažíme věci porovnávat. Mnozí jiní mají velice restriktivní možnosti pro zahraniční investice. Když se podíváme na závěr studie autorů zprávy výboru Evropského parlamentu, kteří se mimo jiné dívají na tyto věci, tak je tady jeden ze závěrů, který nám říká, že ta otevřenost trhu eh, Ruska Indie, Číně jsou v podstatě srovnatelné s EU. Čili mnoho lidí se na to může dívat i jako posouzení rizika, když sledujeme pouze ukazatel míry eh, pronikání na trh. Eh, otázka různých statistik, které ukazují, jak jsou otevřeny tyto různé země pro zahraniční investice, tak vlastně mohou přijít vlastně k opačnému závěru, když měříme tu schopnost. Podniky EU se musí snažit proniknout na tyto trhy primárně v přeshraničních nabídkách e, zakázek a proto vlastně není možné srovnávat jabka a hrušky. Míra pronikání na trh znamená pouze sledování přeshraničního podílu když firmy jsou nuceny takto postupovat. Ale mnoho zahraničních firm má mnohem jednodušší postup, kdy vlastně postupují prostřednictvím svých eh, ceřinných společností, které jsou v EU a to už pak vlastně nezahrujeme do toho míry proniknutí na trh. Tak tady opravdu velká část celého výpočtu chybí, když se díváme eh, na to, jak aktivní jsou zahraniční firmy na trhu EU. Čili my velmi rádi eh, vám předáme všechny tyto informace také ze studie VTO. Další eh, věc v posouzení dopadu je otázka hrozby rostoucích problémů pro přístup na zahraniční trh. Já vás zase odkazuji na studii VTO, kde se hovoří o rostoucí tendenci eh, eh, zemí přistupovat bilaterálně k té otázce eh, veřejných zakázek, zejména v oblasti hospodářské krize. Čili nejenom, že přijímají taková opatření, ale navíc i opravdu prosazují Eh, jejich uplatnění. To je také uvedeno v textu VTO. A já bych jenom chtěl říci, že komise není jediná, která vidí mraky na horizontu. Jsou tady i mezinárodní organizace, které vidí stejné eh, problémy a vyjadřují stejné eh, zneklidnění. Tolik tedy z hlediska metodologického přístupu ve zprávě. Měříte tedy míru proniknutí na trhu Což může přinést zajímavé informace, protože to ukazuje, jak velký přístup je, když člověk eh, funguje na přeshraniční bázi, ale zajímavé je to pouze eh, při srovnání stejných aspektů. Měří to pouze tuto věc a nic jiného. A je to jiné, když do posouzení eh, chceme dát další faktory, které nám dávají úplný obrázek. Pak je třeba zahrnout také zahraniční firmy s jejich ceřinými podniky protože mnoho podniků právě má velice snadný přístup dostat se do EU a pak tady vlastně eh, bez jakékoliv diskriminace se s nimi zachází jako s podniky EU. To je zásadní metodologický rozdíl a závěr, ten už je tady vlastně eh, navržen. Je prostě těžké přijmout takový návrh Čína, Rusko, Eh, že jsou eh, srovnatelně otevřené v přístupu na trhu. Eh, to by tedy opravdu byla zcela nová věc naší politice, kdybychom z tohoto opravdu měli vycházet. Nevím, jestli je náš kolega z DG Markt by k tomu rád něco přidal. Předseda, ano, ano, tak prosím, jenom opravdu velice stručně, ale vy nám jistě pošlete písemně podrobně všechno to, co jste tady ve svém vystoupení nastínil. Vy, my opravdu potřebujeme už přejít k dalšímu budu, tak prosím opravdu velice rychle. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěl potvrdit, že v tomto rámci je velice často těžké získat údaje z vnitřního trhu a je to ještě mnohem těžší, když chcete mít opravdu jasný eh, obrázek o těch údajích v širším kontextu konkrétně v kontextu, do kterého jsou zahrnuty i třetí země. A to je důvod, proč my uznáváme, že jsme opravdu nemohli mít plně hodnotné posouzení e, za určitých okolností. Nicméně, myslím, že zaprvé máme tady tenhle, toto posouzení dopadu, které vypracovali odborníci e, z nedávno z Evropského parlamentu a další pohled na to bude také v INTA a navíc myslím, že není úplně správné říci, že všechna prohlášení expertů e, jsou úplně stejná. E, když se podíváme podrobněji, tak najdete i odlišné mm, úvahy, odlišná posouzení, odlišné názory. A pokud je o návrh zprávy pana Engla, on se odkazuje na potřebu konzistentnosti mezi tím, co je vyjednáno na jedné straně ve směrnicích a co potom e, je vlastně určitou tou odpovídající e, realitou. Takže to musíme také brát v úvahu. Děkuji. tak my opravdu už máme velice málo času. Eh, chce něco říct ještě Frank Engel? Jenom o dvě minuty pro mě, prosím. Já už také nemám málo času, já už jsem prostě mimo dosah. Já bych jenom chtěl říci, že já uznávám, co bylo navrženo kolegy a eh, myslím, že stojí za to zvážit eh, to, že bychom poslali návrh zpět, protože se zdá, že nám opravdu mnoho nepřináší. Je to spíše otázka jakéhosi principiálního návrhu, než nějakého návrhu, který by měl velkou perspektivu. Uvidíme, jaké pozměvací návrhy přinesou kolegové a jak se to bude promítat do celého návrhu a pak můžeme posoudit, Zdá bychom to měli opravdu mít jako návrhy pro příslušný výbor. V každém případě děkuji za všeobecný souhlas s tím, co já jsem se tady snažil udělat. Right. Well, I mean, obviously we... Tak, eh, ano, eh, my jsme velice propojeni tady eh, s, mimo jiné také s veřejnými zakázkami, to určitě budeme muset vzít v úvahu. Tak a nyní časový harmonogram. 11. červenec je termín pro podávání pozměňovacích návrhů a možná, že do té doby se nám skutečně dostanou určité eh, novinky k veřejným zakázkám. Dobře, takže děkuji, děkuji vám, děkuji komisi, děkuji všem a nyní eh, poslední věc pro dnešek. My jsme mm, dnes dopoledne velice těsnou většinu hlasovali a de facto nám chyběly jenom dva hlasy eh, pro schválení společného prodejního práva v Evropě. Takže nyní eh, dám slovo Hansi Petru Majerovi a Evelyn Gebartovi, aby nás seznámili s pozměňovacími návrhy a potom dám ještě slovo stínovým zpravodajům. Je vidět, že je to komplikované, eh, i to hlasování bude poněkud, eh, taky to bude eh, komplikovanější. Vítám se zástupce komise a za stínové zpravodaje je tady eh, paní Rühle, pan Kreuzmann, doufejme, pan Fox ještě dostaví a pokud ne, tak já to přečtu za něho. Takže prosím, kdo začne? Paní Gebhardt nebo pan Mayer. Paní Gebhardt. Ano, my jsme se dohodli, že se budeme střídat. Minule byl první Hans Peter, takže dneska já. Měli bychom dnes debatovat o kompromisních osmnacích návrzích. My jsme jednali se s novými zpravodaje. Nepřišli všichni, jen někteří. A konstatujeme, že mezi eh, zásadními pozicemi, které jste jsou zaujaty, je těžko dosínit kompromisu. Čili buď eh, se staví někdo na stranu Majera nebo Gebartové a prostor pro kompromis eh, je v podstatě nulový. Neboli dnes nemáme vůbec žádné kompromisní návrhy, poněvadž není možné k ním dospět. My jsme na zasedání diskutovali další postup. Hans Peter chce připravit kompromisní návrhy s některými, také já bych chtěla eh, dosáhnout kompromisu s některými jinými zase, takže eh, to všechno je ale v jednání, takže ani tady nemáme žádné konkrétní výsledky. Nicméně dospěli jsme k zásadnímu rozhodnutí. Jestliže se na začátku hlasování rozhodne tedy, eh, kterým si se vydáme. Nejdříve tady se bude hlasovat o návrhu Niblerova a Weisberger a tam je vlastně návrhem eh, vrátit eh, tento dokument zpátky komisi k přepracování. No a jelikož tedy pak, pak to vlastně bude, bude vypadat, eh, jak eh, kdo se za koho postaví, to je tě, momentálně těžko eh, odhadnout, která skupina bude hlasovat pro kterou linii. No a pak tedy bude třeba přistoupit k rozhodnutí, zda tedy se pojede podle Majera nebo Gebardové. No a podle výsledku pak odpadne řada pozměňovacích návrhů, čili buď jedna skupina nebo druhá skupina podle toho, na čí stranu se přikloníme. A tak to bude vyznačeno v hlasovacím seznamu. No a pak samozřejmě je tady eh, řada pozměňovacích návrhů, eh, které jsou kompatibilní s oběma variantami. A tady je otázka, mm, jak toto spojit v kompromisní návrhy, ale i tady jsme zjistili, že je to příliš komplikované a proto se to bude odehrávat formou ústních pozměňovacích návrhů, tam, kde je to nutné. A cílem je to, aby se to odehrávalo plně transparentně. Také mezi frakcemi aspoň těmi, které se zúčastnili jednání, jsme se dohodli, že nebudeme se stavět proti ústním pozměňovacím návrhům. Ještě se tady zeptáme, jestli by se k této dohodě připojily frakce, které se dosud jednání nezúčastnily. Čili vzhledem k tomu, že nebudou kompromisy, tak eh, aby se tady nepoužívaly nějaké finty a triky, které umožňuje jednací řád. To by nám všechno ještě více zkomplikovalo. Chceme být maximálně transparentní a otevření. Takže tolik, eh, co jsem chtěla říci. No a pokud eh, by někdo chtěl ještě diskutovat o obsahu, tak já myslím, že dnes na to zrovna moc času není, ale možná, že bychom to tedy nechali na jindy. Tolik tedy eh, z mé strany. Dobře. Takže ano, tady eh, se zdá, že tady budeme muset eh, opravdu pečlivě sestavit hlasovací seznam E, vzhledem k tomu, jak jste nám tu situaci popsala. Vzhledem k tomu, že některé pozměňovací návrhy jsou kompatibilní s oběma vašimi návrhy. A nyní pan Majer. Děkuji. To, co Evelyn právě řekla, v podstatě je pravda, protože my se skutečně musíme uh, rozhodnout, kterým směrem se to bude odvíjet dál, jinak mm, nebude mít jasno o tom, jak hlasovat. Ano, my jsme se domluvili na systému ústních pozměňovacích návrzí, ačkoliv sekretariát říká, že by bylo dobré ty ústní pozměňovací návrhy sformulovat písemně a předem je e, zapracovat. Takže tady kombinujeme volnost ústního pozměňovacího návrhu s písemným zafixováním. Tak já eh, jsem tedy vypracoval nějaké kompromisy, máme tady zatím jenom německy a rád bych eh, vyzval kolegy, aby se připojili. A je to tam, kde to nezáleží na tom zásadním rozhodnutí jít tím či oným směrem, eh, protože my tedy pracujeme na eh, řadě ještě dalších detailů. Šest kompromisních návrhů je vylepšení textu, eh, úprava souladu s směrnicí o spotřebitelích, Dále je tady další pozměňovací návrh, který se týká fakultativního instrumentu, případně omezení působnosti, ale všechno jsou to kompromisy. Krom toho, tady mám ještě e, svůj vlastní text, kde jsou čtyři související omezení a definice. Například je zde dohoda s potřebitelem o eh, dálkovém odbytu. A tady to je třeba dodefinovat, co to vlastně znamená. Taktéž eh, dohoda uzavřená online nebo smlouva uzavřená online, to se také bude muset eh, doplnit. Eh, třeba je třeba říci jasně, že individuální komunikace e-mailem není uzavřením smlouvy. To možná není všem jasné, takže je to třeba, jak si tady přesně vymezit. Takže momentálně eh, konstatuje, že máme dva eh, bloky, s tím se nedá nic dělat, to nepopřem. Já jsem nadále pevně přesvědčen, že fakultativní instrument je ta lepší varianta v zájmu otevření trhu, poněvadž my jsme výborem pro vnitřní trh a ochran spotřebitelů, čili tento vnitřní trh eh, musíme dál rozšiřovat. A je, je pravda, že můžeme přijímat opatření, která posílí pozici spotřebitele, to je v pořádku, ale to nám neotvírá trh, nerozšířuje trh. Nám jde také o to, aby si mohli spotřebitelé vybírat skutečně nejvýhodnějším způsobem nejvýhodnější produkty na společném trhu. No a samozřejmě tady máme otázku, jestliže otevřeme trh, tak jak můžeme posílit ochranu spotřebitele a logicky jde o to, že je e, třeba e, mít vysokou úroveň ochrany spotřebitele, ale zase ne tak, aby do toho bylo zapracováno všechno, tedy včetně každého detailu ze všech 28 e, právních řádů. To nejde. Takže každopádně jasné je, že parlament se jasně vyslovuje pro fakultativní instrument a to je z eh, rozhodnutí z června 2011 a v bodě 5 se říká, že parlament dává přednost eh, variantě 4 nebo číslu 4 z fakultativního instrumentu Eh, za předpokladu eh, vyjasnění právního základu. A k tomu už došlo. Eh, parlament se domnívá, že tento opcionální instrument má být nahrazen, respektive doplněn, doplněn, nikoli nahrazen, doplněn sadou interinstitucionální nástrojů. A dále se zde říká v bodě 6, že jedině nařízení může zajistit dostatečné dostatečnou právní jistotu. V bodě 7 se říká, že tento opcionální nástroj vzhledem k okamžité účinnosti eh, může vést ke eh, zmenšení nákladu na kolizní právo, zlepšit ochranu spotřebitele a zároveň se právní systém v jednotlivých členských zemích nebudou muset zabývat zahraničními systémy práva, což povede k lépe funkčnímu trhu. Čili je to velké rozhodnutí 421 proti, 100 eh, eh, asi 50 eh, proti a 8 se zdrželo. A to nemůžeme ignorovat. Proto si myslím, že uděláme dobře, když tento fakultativní instrument Eh, budeme se ho tedy držet, i když eh, ho musíme trošku omezit, také pokud se týče eh, dálkového obchodu a k tomu patří také online obchodování. Takže jde o to, abychom se sjednotili, shodli na otevření trhu při zachování vysoké úrovně ochrany spotřebitele. Děkuji vám. Ano, paní Gebhardt chtěla ještě vyjádřit, ale nejprve, nejprve vyslechneme stínové zpravodaje. Takže pan Kreutzmann. Ještě je tu pan Fox. Už ho pak nebudu muset vítat. Liberálové eh, podporují eh, režim 28. Eh, My Eh, si myslíme, že bychom eh, to neměli eh, přehnat tak, aby se to dalo používat prakticky. Nechceme samozřejmě rušit práva spotřebitelů, ale když vidíme, že komise mm, zde má ambiciozní návrhy, Eh, tak eh, zase nechceme to přenat, tak aby to bylo eh, používat. Když tady budeme mít tedy 8 20 režimů, které tedy nikdo nepoužívá, to nemá smysl. Nechceme samozřejmě v žádném případě omezovat obchodování na dálku, poněvadž tady je přínos, chceme společný trh dále rozvíjet. Takže my tedy podporujeme kolegu Majera a uvidíme, jak to dopadne v dalším hlasování. Děkuji. Mr. Fox? Pane Fox. Děkuji. Kolegové asi vědí, že upřednostňuji přístup paní Gebhardt eh, k této věci. A to proto, že se domnívám, že stávající volitelný nástroj poškodí jak fungování jednotného trhu, tak ochranu spotřebitele. Proto jsem otevřen jejím návrhům, neboť se domnívám, že bychom eh, měli zajistit implementaci eh, veškeré již dohodnuté legislativy, všetní směrnice o právech spotřebitelů, eh, směrnice o právních zárukách a také harmonizační směrnice. Ještě mám poznámku, která se týká konkrétně Spojeného království. To jsou pozměňovací návrhy k 1.06 a já bych chtěl požádat paní eh, Gebhardt, aby je schválila. Já se ovládám, eh, obávám, že její přístup by eh, zajistil britským spotřebitelům nižší ochranu, než jakou momentálně mají. Podle stávajícího britského práva mohou ukončit smlouvu v rozumném čase po dodání, pokud nesplňuje zboží smluvní podmínky. To je takzvané krátkodobé právo odmítnutí. Pak existuje ještě vícestupňový systém, kde mohou spotřebitelé po- požadovat uh, buď nahrazení nebo opravu zboží a mohou pak ukončit smlouvu nebo žádat eh, částečné eh, vrácení peněz, pokud zboží nesplňuje standardy. Tyto dva druhy pravidel se vzájemně doplňují, takže eh, si spotřebitel může zvolit, jakou, k jaké variantě se přikloní. A já tady jsem řekl, že podporuji přístup paní Gebhardt, ale pokud její přístup nebo přístup pana Mese se stane tím, co výbor eh, podpoří, eh, to je něco, k čemu chci přispět tím, že s nimi budu spolupracovat tak, aby britští spotřebitelé neměli ochranu sníženou ano, ještě někdo? Kdo ještě chce hovořit před komisí? Prosím. Eh, Děkuji. Já jsem na začátku Eh, jenom hovořil o tom, eh, hovořil o tom, na čem jsme se dohodli, ale poté, co eh, kolegové do toho přinaspěli vlastními příspěvky, tak já myslím, že i já bych měla, aby měli všichni obraz o tom, o čem tady jde. Myslím, že to je velmi důležité. Tak chtěla bych jasně říci, že já si v žádném případě nepřeji otvírat eh, vnitřní trh na úkor ochrany spotřebitele. Eh, pro mě eh, je prvním příkazem to, nerozmělňovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele, jakou tady máme. K panu Foxovi musím říci otevřeně, že Eh, nevyznám se detailně v každém eh, národním právu. Eh, pokud by mě předložil konkrétní návrh, tak proč ne? A pan Kreutzmann, ano, vy říkáte, že je to zajímavý experiment, ano, jenomže s ochranou spotřebitelů bychom experimentovat neměli. Naopak bychom měli usilovat o maximální možnou ochranu spotřebitele. A vy to dobře víte, pane eh, Krojcmane. Eh, my si samozřejmě uvědomujeme, že spotřebitel eh, v pozici, tedy vůči podniku, je vždycky ve slabší pozici. Podnikatele tedy pokud něco navrhují, tedy prodejci pokud něco eh, navrhují, tak prostě vůbec nedávají možnost spotřebiteli eh, s tím nesouhlasit nebo chtít něco jiného. Já si myslím, že to, co děláte vy, je vysloveně výprodej ochrany spotřebitele. A já si myslím, že právě nyní, rok před volbami, máme vysílat tento politický signál, tak já myslím, že to opravdu nepůjde. Dále eh, bych chtěla říci, že eh, k tomu hlasování z roku 2011, eh, tady je třeba říci, že to vyčítám právnímu výboru. A sice, že rozhodoval takto výrazně, takto ze široka aniž by frakce a celkový parlament informoval dostatečně o tom, jak brizantní obsah to je. Protože kdyby to udělal, eh, pak by to vyvolalo velmi výraznou diskusi o těchto otázkách. A dále, když už hovoříme o této rezoluci, tak eh, by tady měla zaznít celá verze Eh, tohoto textu, protože tam je také bod 36, eh, ve kterém se eh, komise vyzývá, aby ve spolupráci s členskými zeměmi provedla přeskum kvality a testy za účelem zjištění, zda navržené nástroje evropského práva jsou příznivé pro spotřebitele, pro uživatele, zda přinášejí úžate, užitek spotřebitelům a ekonomice a zda e, zmírňuje bariéry na společném trhu. A posouzení dopadu od Evropské komise a vyhodnocení e, našich e, jednotlivých odborníků, odborných služeb, došli k závěru, že mm, to není splněno, tyto podmínky. Prostě nemáme tady jasné jasný počet toho, kolik to bude stát podniky na transačních nákladech. A komise tady ovšem říká, že my jsme použili eh, podklady, které máme, ale jestliže eh, jsou to právě tyto podklady, tak prostě není možné na nich stavět eh, posouzení dopadu. Ty úspory nákladů Eh, podle komise to je 4 až 7 setin procenta, tak kde je tady nějaký hmatatelný přínos pro spotřebitele. A já si myslím, že to skutečně také je třeba vzít v úvahu. Takže skutečně je dobře, že v roce 2011 jsme rozhodli, ale je to rozhodnutí na hlíněných nohách. To nám eh, naše eh, podpůrné servisy právě také potvrdili. Takže tady posouzení dopadů z posouzení dopadů, tady je poněkud zamlčováno těmi, kteří jsou pro ten eh, opcionální systém. Čili opravdu to posouzení komise tady neobstojí. Ano. Já sleduji tuto rozprávu s velkým zájmem ale nechci, abychom hovořili znovu o věcech, o kterých už jsme mluvili. Jde teď o, budou samozřejmě i další příležitosti vést tuto debatu, včetně e, diskuse s panem Kreutzmanem. Jeho skupina se bude muset rozhodnout, jestli eh, pod, to podpoří nebo ne. Měli bychom to tedy nechat e, a budeme moci o tom hovořit ještě později. Uvědomme si, že už je 25, takže omlouvám se, ale máme málo času. Nyní vidíte, jaké jsou tu pozměňovací návrhy, takže se chci zeptat, jestli máte nějaké konkrétní body k těm pozměňovacím návrhům. Nechci, abyste zdůvodňovali znovu svou pozici, protože to už jsme vícekrát slyšeli, ale možná některé aspekty pozměňovacích návrhů ovlivní ten váš postoj k 28. režimu. Máte k tomu nějakou připomínku předtím, než skončíme. Samozřejmě musíme plánovat i hlasování příští týden. All well, can we come back to that? Můžeme se k tomu vrátit později. I pan Majer bude mít tuto možnost, ale když tu máme zastupce komise, mohl by dostat možnost vyjádřit se k pozměňovacím návrhům, protože to je to nejdůležitější. Děkuji. ansetzen, ist natürlich Ten rozpor mezi oběma přístupy spočívá, přístupy spočívá ta otázka, buď to opcionální nástroj, anebo směrnice. A já to nechci nějak protahovat, ale chci říci, že ta opcionalita v návrhu komise eh, prospěje všem. Podniky sníží transakční nástroje a Eh, spotřebitel bude mít eh, větší výběr. A to vše při zachování vysoké úrovně spotřebitelské ochrany. A je to tedy větší, vyšší míra než jakákoliv jiná harmonizovaná záležitost v Evropské unii. a rozhodně je to lepší než u eh, vnitrostátních neharmonizovaných eh, záležitostí. Takže my nyní dáváme spotřebiteli volbu, kterou momentálně nemá. Takže komise tedy zatím bude s velkým zájmem sledovat hlasování v našem výboru. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrá. Máme čas jenom na krátkou připomínku. Pan Kreutzmann i, i skutečně chce něco říci. Lassen mir die Unwahrheit sagen. Die deutschen Verbraucher kaufen ihre Produkte nach deutschem. Takže my eh, samozřejmě němečtí eh, spotřebitelé kupují své produkty podle německého eh, zákona a těší se tak vysoké úrovni ochrany. To se asi nezmění, ale v 28. systému jde o to, aby Lucemburčané a další si mohli kupovat přes hranice, budou mít eh, možnost kupovat produkty, které se nabízejí na větším trhu. Nikdo, žádný podnik nebude jinak mít pobytku ty produkty nabízet. Proto, jak řekla právě komise, úroveň eh, z ochrany spotřebitele byla zvýšena, aby mohli spotřebitelé této možnosti využít, čili o to tady jde. A rozředění ochrany spotřebitele to určitě není to, k čemu bychom měli směřovat. To není pravda. má smysl, eh, když ten režim 28 využijeme pouze tehdy, když eh, budeme podniky podněcovat k tomu, aby eh, to takto dělali, aby tedy měli důvod vůbec nabízet svoje zboží. Ale spotřebitel v žádném případě to nemusí podle těchto podmínek kupovat. On si to klidně může koupit podle německého nebo podle eh, britského práva. Vůbec nemusí používat ten režim 28. Ano, před eh, několika měsíci jsme měli slyšení, škoda, že jsme tehdy neměli více vášnivé eh, argumenty. Tehdy ty argumenty byly dost slabé, ale možná časem zesílí. Já se na to dívám nezávisle, slyšel jsem všechny ty argumenty v průběhu času. Pane Majer, chcete něco říct na závěr? Myslím, že paní Gebhardt už řekla to, co chtěla na závěr, ale protože ona začala, tak vám náleží to poslední slovo, pak si dáme pauzu na oběd. Děkuji, takže eh, každý eh, se tady může eh, vyjádřit Takže takto. Evelyn, vy říkáte, že nesmíme otevírat společný trh na úkol spotřebitelů. To není pravda my ho otevíráme natolik, nakolik je zde možnost další nabídky. A za druhé, Eh, spotřebitel musí podmínky, eh, podmínky přijmout, eh, pokud chce koupit. Ano, ale pouze tam, kde to jinak koupit nemůže. Čili jestliže si někdo nemůže něco pořídit podle svého domovského práva, tak tady má možnost nově koupit si něco podle práva evropského. A to je rozšíření eh, Eh, společného trhu a není to na úkor spotřebitele, je to prostě rozšíření nabídky. A také, prosím, nevzbuzuj tady dojem, že eh, pokud se opcionálně používá evropské právo, tak je spotřebitel nechráněn. To vůbec není pravda. Je třeba eh, říci, že Eh, eh, je to větší, má vyšší ochranu než ve více než polovině eh, členských zemí. Takže tak to je. Děkuji. Well, we still have plenty of debates. Ano, ještě nás chystá hodně debat na toto téma. Připomínám, že budeme hlasovat 6. července, nebo 9. července, pardon. Oba zpravodajové budou těsně spolupracovat se stínovými zpravodaji. Myslím, že to bude skutečně výjimečně komplikovaný hlasovací seznam, ale díky našim tvůrčím schopnostem se nám jistě podaří dosáhnout elegantního hlasování a e, uvidíme, co se stane. Chci vám připomenout, že budeme mít ještě možnost o tom hovořit v kontextu digitálního jednotného trhu. Jehož rozsah působnosti byl nyní omezen na transakce online. A ještě pro informaci těm, kdo tu zůstali, chci říci, že návrh z výboru pro právní otázky, který podpořil hodnotu tohoto jednotného trhu, byl přijat pouze dvěma, o dva hlasy a dva se zdrželi hlasování. Takže dnešní realita je taková, že to bylo opravdu velmi těsné v tomto výboru, proto to bude zajímavé hlasování 9. července že možná v různých politických skupinách mohou být různé názory. Ale o tom politika je, takže je to zajímavý návrh. Děkuji oběm, oběma zpravodajům za jejich spolupráci v duchu přátelství a spolupráce, i když nesouhlasí, ale opět o tom politika také je. Děkuji eh, za rozpravu, doufám, že jste si to užili. I ti, kdo nás sledují přes internet, dnes odpoledne nás čeká zajímavá diskuze o zabezpečení sítí. Tento návrh komise máme tady eh, celou řadu expertů, včetně Europolu, Estonska, z dalších míst, institucí a tak dále. Takže bude, buďte srdečně vítáni eh, do, od tři, do pěti. Uvidíme se jistě buď v tomto sále nebo online, takže děkuji za pozornost.